Okay, friends, uh, we start. Dámy a pánové, zahájíme naše zasedání. A budeme postupovat podle návrhu pořadu jednání. Jistě víte, jak to je s tlumočením, jaké zde máme alternativy poslechu jazyků a také zde budeme mít 30 návštěvníků a návštěvnic z Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vienne, kteří budou sledovat naše diskuse o vysílání pracovníků. A tuto skupinu eh, pozvala paní Morán Šatě. Přistupme tedy k bodu číslo 3 našeho pořadu jednání. Ten se týká ochrany eh, zdraví při práci u starších pracovníků. A je to prezentace pilotního projektu, který inicioval Evropský parlament. A je zde pan Cockburn z EU OSHA, aby nás uvedl do této problematiky. Prosím, máte slovo. Yeah, uh, would I be able to Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych předal napřed slovo kolegovi z komise, jestli mohu. No, no, pokud jste se na tom domluvili, samozřejmě může zahájit komise. A to je paní Charlotte Kirov. Prosím, máte slovo. You share, uh, good morning. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem tedy Tereza Mujtino, já nahrazuji kolegyni která bohužel jsem nemohla dnes přijít. Ale dovolte mi nejprve poděkovat Evropskému parlamentu za cenou podporu v souvislosti s touto problematikou. Pilotní projekt týkající se bezpečnosti a zdraví při práci u starších pracovníků řeší eh, problematiku eh, pracovních, eh, spojených s pracovními místy a demografickým vývojem. Také děkuji agentuře OSH za úspěšnou implementaci tohoto pilotního projektu a oni představí za chvíli jeho projekty, eh, výsledky. A uvidíme, že tyto výsledky projektu budou opravdu velice relevantní. Největší hodnotou EU, přínosem na kapitálem jsou lidé. Musíme spolupracovat a pomáhat každému jednotlivci, včetně starších osob, aby mohli plně rozvíjet svůj potenciál a co nejvíce přispívat společnosti i pracovnímu trhu. Služby komise v této souvislosti eh, výrazně podporuji témata ochrany zdraví a bezpečnosti při práci u starších pracovníků a udržitelnost pracovního života. Je to také v jádru strategického rámce EU v oblasti BOZP pro období 2014 až 2020. E, jsme svědky demografických e, změn a stárnutí e, pracovníků a to je naše priorita zde konat. Některé konkrétní aktivity už jsou implementována, například aktivity v rámci tohoto pilotního projektu, výměna osvědčených eh, postupů v souvislosti se zlepšováním pracovních podmínek a eh, propagace reintegračních opatření. také kroky Evropské agentury týkající se Evropské kampaně v eh, v letech 2016 až 17 kampaně pro zdravé pracovní prostředí pro pracovníky všeho věku. Takovéto kroky jsou důležité proto, aby lidé byli zdravější a mohli také déle pracovat. Je to ale klíčový prvek také pro produktivitu a udržitelnost veřejných financí. BOZP v oblasti starších eh, pracovníků je také v souladu se stávajícími konzultacemi v eh, sociálních práv v Evropě. Snažíme se udržet krok se změnami v naší společnosti a novým eh, světem práce. A právo bezpečného zdravého pracoviště bylo vždy základem evropské sociální politiky a je také v jádru našich konzultací. Co se týče tématu stárnutí populace a starších pracovníků a jejich bezpečnosti ochrany zdraví chci dotknout že se k tomuto musí přistupovat celostně, holisticky a musí zde spolupracovat jednotlivé politiky. Je jasné, že příspěvky jednotlivých aktérů jsou zásadní pro to, aby ten postup byl úspěšný. Na závěr mého krátkého eh, vystoupení chci podtrhnout to, že Zdravé a bezpečné pracovní prostředí není jenom důležité proto, aby pracovníci mohli pracovat déle, ale je důležité také proto, aby pracovníci, kteří odejdou do důchodu, si důchod mohli užít v dobrém zdraví. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní dám slovo agentuře EUSH. Prosím. Děkuji. Já bych rád připomenul cíle rozhodnutí, které bylo přijato v roce 2012, aby byla posílena implementace existujících doporučení eh, o výměně nejlepších postupů a další zkoumání možností, jak vylepšit zdraví a bezpečnost všech pracujících. Chceme také vylepšit znalosti o existujících politikách a iniciativách, které se dotýkají pracovních sil a jak se to dotýkají členské státy, poskytnout analýzy pro vytváření politik v oblasti zdraví a bezpečnosti pracovníků, včetně politik pro navrácení nebo integraci na trh práce a tak dále. S těmito cíly na paměti naše agentura podstoupila tříletý projekt, který zahrnoval nejrůznější výzkumné metody, různě kombinované, snažili jsme se analyzovat situaci na různých úrovních. Nejprve jsme se zabývali tím, jaký je stav současných znalostí, eh, jaký je stav vědy, eh, situace v členských státech a jakým způsobem, v jakém kontextu se eh, tyto poznatky uplatňují. A vytvořili jsme následující politiky. To zajímalo nás, jakým způsobem byly ty politiky realizovány a jakým způsobem jsou zažívány přímo na pracovišti ze strany zaměstnanců pracujících jaké s tím mají zkušenosti. Věda se v, te, v této věci zaměřila na tři oblasti. E, stárnoucí zaměstnanci, zdraví a bezpečnost v průběhu života, e, potom e, rehabilitace a návrat do práce a tak dále. Je velice důležité zdůraznit, že projekt byl nastaven tak, aby tam nebyly pouze nezbytné informace pro dosažení cílů, ale aby se také dos, do, dosáhnul uh, určitý cíl prostřednictvím samotného výzkumu. Bylo tady 20 workshopů v deseti zemích e, v Evropě, kde bylo více než 200 účastníků, e, hlavní zúčastněné strany, e, sociální pracovní strany, prak, praktici, akademici a tak dále. Někdy to bylo poprvé, kdy zúčastněné strany měly možnost sejít se, aby mohly o takových věcech diskutovat. A také jsme vedli rozhovory s 80 mezinárodními experty z více než 12 zemí a snažili jsme eh, zkoumat, jakým způsobem byly ty politiky nastaveny, jakým způsobem byly zrealizovány. Také jsme se zabývali průzkumem na pracovištích, eh, zorganizovali jsme diskuze na pracovištích, v podnicích, eh, kde byli zaměstnavatelé, Eh, manažeři eh, Human Resources a zaměstnanci a další, všichni tady diskutovali o svých výzvách, co je motivuje a na jaké překážky narážejí. A nakonec jsme také uspořádali seminář, eh, kde bylo více než 100 účastníků. Byli tady někteří poslanci také z tohoto výboru a také nezávislí experti, kteří reagovali na to, co zjistili a vlastně e, se takto rozvinula diskuze. Jaké byly hlavní e, závěry z tohoto projektu? E, ty máte ve zprávě a můžete to tam eh, podrobněji eh, slédnout. Měli jsme tady 31 podrobných zpráv o jednotlivých zemích, kde se popisoval kontext eh, z hlediska klíčových statistik, demografie, kontext, který souvisí se systémy sociálního zabezpečení, ekonomickou situací, tak aby se lépe chápal rozvoj politik a jejich historie. Také jsme analyzovali eh, politické strategie a akce, které vychází eh, ze zpráv eh, z těchto zemí. Měli jsme rozhovory s experty a workshopy, z těchto také vychází a všechny členské státy v minulosti reformovaly své důchodové systémy, někde to ještě běží a vlastně se to mm, věk, věk odchodu do důchodu se protáhl na 65 let nebo ještě více a některé členské země, jenom některé členské země, přijaly odpovídající opatření bezpečnosti práce, tak aby zajistili, že prodloužení pracovního života nebude vést ke zhoršení eh, zdravotních podmínek těch osob, které potom dosahují důchodového věku. Snažili jsme se vytvořit strategie v oblasti zdraví, e, zaměstnanosti, vzdělávání, spravedlnosti. Zahrnuli jsme do toho různé zúčastněné strany, ale pouze hrstka členských států e, vlastně měla e, vhodnou politiku pro řešení stárnoucí pracovní populace. A vlastně se to zaměřuje na různé schopnosti tedy pracovat. A nevycházelo to úplně z té snahy udělat práci udržitelnější. Finsko například tyto věci řeší jedním ministerstvem a jinde je to koordinováno mezi různými ministerstvy. A e, tady je opravdu potřeba zapojit do toho nejrůznější strany a vše dobře koordinovat. Máme tady také studie o národních systémech pro rehabilitaci a návrat do práce, a například e, rehabilitace e, odborných pracovníků. Tam se snaží vrátit lidi zpátky do práce a tady vidíme, že nedobrý uh, špatně nastavený návrat do práce vede eh, k dřívějším odchodům do eh, důchodu eh, a k neschopnosti dále pracovat a tak dále. Výzkum ukazuje, že strukturovaná snaha navrátit pracovníka svět do práce a rehabilitovat ho, pokud jde o řemeslné profese, je nejúčinnější během pěti, prvních šesti měsíců. Jsou tady různé iniciativy v členských státech, které se zaměřují eh, na primární zdravotní péči a tam vlastně obecní lékaři eh, někdy eh, vnímají včasný návrat do práce jako potvrzení toho, nebo vnímá se včasný návrat do práce jako potvrzení toho, že proběhla rehabilitace správně. Tady je někdy eh, složitější situace pro mikropodniky a malé podniky a tady potřebujeme technickou a odbornou podporu, která by eh, umožnila eh, na pomoci této skupině. Také inovativní postupy, jsme identifikovali, tady jsme vyslechli různé zaměstnavatele i zaměstnance, eh, technické pracovníky, eh, pracovníky z oblasti lidských strojů a ptali jsme se, jaké používají nástroje, jaké jsou největší překážky a co vede k úspěchu. Můžeme z toho vyvodit, že mnohé malé podniky zatím ještě nedokáží eh, těmto věcem čelit a, a mnohé z nich budou mít problém v budoucnosti, protože nemají dostatek lidských a finančních zdrojů, aby některá opatření realizovala. Mikropodniky a malé podniky eh, velmi často mají eh, ad hoc opatření a eh, řeší jenom specifické věci a nezaměřují se na nějakou komplexnější politiku. Tady hraje klíčovou roli v těch malých podnicích samozřejmě vlastník toho podniku, Ovšem našli jsme i dobré příklady opatření, které povzbuzují aktivitu v tomto směru v podnicích a jsou tam různé specifické e, modely pro financování. Ale je potřeba zvyšovat povědomí o tom, co je potřeba udělat nebo co může být uděláno a kde je možné obrátit se pro, kam je možné obrátit se pro pomoc. Některé eh, závěry tedy ukazují, eh, že vidíme velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o demokratický eh, vývoj. Někde, v některých zemích se zpomaluje stárnutí pracujících, někde to je ještě velmi rychlé. Je tady samozřejmě efekt krize, recese a tak dále. navstory dopadů na systém důchodový a sociálního zabezpečení a tak dále politiky v členských státech se zaměřují spíše na zvyšování zaměstnanosti ve všech věkových skupinách, spíše podněty pro zaměstnavatele, než tím, že by se zlepšovaly pracovní podmínky. Eh, přístupy jsou různé v těch zemích, kde uznávají důležitost zdraví a zabezpečení eh, a bezpečnosti pro zaměstnance. To je vidět eh, ve Finsku, Nizozemsku, Německu, Rakousku. Co z toho můžeme vyvodit? z těchto výzkumů. Můžeme z toho vyvodit, že tady je potřeba zlepšit prevenci eh, i na pracovišti, eh, řešit zdraví, bezpečnost a potřeby mladých i starších pracujících. Potřebujeme specifická opatření, která budou zohledňovat rozmanitou pracovní sílu eh, a řešit otázky genderové a, a hodnotit riziko, potřebujeme podpořit dobré podmínky na pracovišti, protože to je něco, co má dopad na zdraví a bezpečnost práce. Podpora pro podniky, malé a mikropodniky, sociální dialog je důležitý ve vývoji iniciativ. Je potřeba, aby ta opatření byla činěna se zapojením eh, zaměstnanců a ehm, Musí to být průřezové napříč různými politickými oblastmi. Eh, tady eh, taky máme kampaň pro eh, zdravé pracoviště, což je největší taková kampaň ve světě. Běží už dva roky a snaha je vylepšit podmínky na pracovišti pro všechny věkové skupiny. Tady Evropský parlament nesmírně pomohl tím, že nám poskytl materiál pro eh, tuto kampaň a my jsme toto téma zvolili právě na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a 21. Eh, října eh, bychom chtěli vlastně tam poskytnout další informace, můžete je nalézt na našich webových stránkách. Máme tady také elektronické pokyny pro uh, Eh, aplikace na pracovišti. Máme to k dispozici ve všech jazycích EU eh, a je to takový eh, uživatelsky pohodlný nástroj, tak aby bylo možné dobře tyto podmínky na pracovišti nastavit podle těchto pokynů. Závěry výzkumu budou také sdělovány datovou vizualizací která je zaměřena na takové posluchače, jako jste vy. A my vám, eh, až to bude online, dáme příslušné odkazy eh, a můžete se tam podívat na situaci ve vaší zemi, srovnat to s jinými eh, členskými zeměmi a udělat si takový obrázek o celé Evropě. Takže to je pouze takový nástin, který jsem mohl poskytnout během této krátké doby a samozřejmě budu dát poskytovat další informace, pokud si to budete přát. Doufám, že ty výstupy jsou pro vás zajímavé a doufám, že to splňuje vaše očekávání. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že to bylo opravdu více než první seznámení. Napřed minutu pan Kristensen a potom budeme mít diskusy. Děkuji, děkuji Vilému Kobernovi za jeho uh, prezentaci a velice děkuji agentuře EUOSA za jasnou práci, kterou odvedla při propagaci BOZP, zvyšování informovanosti a koordinaci BOZP napříč eh, Evropy. My, Evropský parlament si velice váží vasi, vaší činnosti při přijímání zprávy o Evropském strategickém rámci OBOZP, když jsem byl zpravodajem, se Evropský parlament zavázal k tomu, že bude zlepšovat eh, podmínky BOZP. A eh, regulační rámec této oblasti má podporovat udržitelné pracovní prostředí v době zvyšujícího se věku a je třeba řešit tuto tematiku a vyzvali jsme členské státy, aby propagovali rehabilitaci a reintegraci všech pracovníků tím, že budou implementovat výsledky vašeho pilotního projektu v oblasti zdraví a bezpečného pracovního prostředí našich pracovníků. Takže pro nás bylo velice zajímavé se dozvědět o výsledcích tohoto projektu a mohu jedině vyzvat komise a členské státy, aby se řídili vašimi doporučeními a já vás podporuji ve vaší významné práci. Děkuji. A nyní máte slovo vy, paní kolegyně Jazověcka. Děkuji vám za tuto zprávu a myslím, že právě v souvislosti s demografickými problémy nebo s demografickým vývojem dnešní doby je nesmírně významné to, aby e, se toto dělo zvláště v souvislosti se staršími lidmi. Vy ve své zprávě konstatujete, že ve většině případů, kde neexistují dobrá řešení, je problém právě v tom, že chybí zdroje nyní zde máte takovou širokou základnu a jste toho názoru, že toto je tedy ten eh, důvod? A druhá otázka. Existuje zde nějaká vzájemná výměna mezi členskými státy? Vy jste vypracovali ty pokyny a to je dobře. A bylo by opravdu dobré, kdyby eh, se Eh, dostala nejenom do všech členských států, ale také do všech podniků v těch členských státech. Asi to tak úplně stoprocentně fungovat nebude, ale když se tedy dívám na tuto věc jako celek, můžete uvést nějaký jeden konkrétní příklad, který by mohl dopadnout dobře fungovat ve všech členských státech a v každém jednotlivém členském státě? Můžete krátce zareagovat, zástupce e OSH? Děkuji za komentáře i za otázku. Jedna z výhod Evropy je v tom, že zde máme různorodné situace a vidíme například, že země na severu Evropy e, řeší téma stárnoucích pracovníků už vlastně od 70. let. A už tehdy zahájili určité kroky, takže my se z toho můžeme poučit. Jsou zde například e, příklady Eh, mezirezortní koordinace politik, aby se dosáhlo efektivní rehabilitace návratu na pracoviště, potřebuje různé spolupracující aktéry. Je třeba zde například změnit eh, přístupy v primární péči, aby se to Eh, chápalo jako ne pouhé rozhodování, jestli někdo může nebo nemůže pracovat, ale také spolupracovat například s zaměstnavatelem, jak třeba nějaké přizpůsobení pracoviště může pomoci člověku k tomu, aby se opět do práce eh, vrátil. Takže máme zde několik různých eh, takovýchto příkladů, které by měly a mohly fungovat i v dalších zemích. A potom máme také příklady specifické podpory v oblasti Eh, na různých nástrojů, informací a postupů, jak už jste zmínili. Děkuji není paní McIntyre. Thank you, Madam Chairman. Děkuji. Je to důležitá tematika, je škoda, že nemáme dost času na to, aby se všichni mohli opravdu zapojit. Já si myslím, že zaměstnavatelé mají stejné zodpovědnosti v pohledu bezpečnosti práce, ochrany zdraví eh, ke všem zaměstnancům, bez ohledu na to, jakého věku jsou. A BOZP by nemělo být používáno jako výmlova, proč nezaměstnávat starší zaměstnance. Místo toho by mělo být začleněno do hodnocení rizik. Mě to ostatně osobně docela zajímá, protože celá řada mých kolegů i já nemáme žádné plány na to, abychom odešli do důchodu po 60. Připadáme si zdraví a fit a chceme dál pracovat. A naše ministerstvo zdravotnictví v Británii provedlo výzkum a zjistilo, že 62% mm, našich občanů ve věku nad 60 let si připadá zdraví, v pořádku a chtějí dál pracovat. Problém je v tom, že je nemá kdo zaměstnávat. Proto je důležité podporovat členské státy v tom, aby zavedly politiky, které umožní jak zaměstnavatelům, tak těm starším zaměstnancům, aby se i nadále aktivně zapojili do trhu práce. Děkuji. Já, já mohu naprosto souhlasit s tím, co to řekla paní McIntyre, pokud jde o demografický vývoj a že tedy eh, s tím, že je třeba s tím něco udělat. Proto apeluji na paní předsedkyni, abychom zorganizovali zvláštní zasedání jen na téma stárnutí a demografické změny. Děkuji. Ano, to je rozhodně tady jedno z těch témat, kterými jsme se zabývali a budeme se jim zabývat A já si tedy poznamenávám návrh paní Šavak a zkusíme najít nějaký konkrétní den, konkrétní datum, kdy uspořádáme zasedání tohoto výboru na toto téma. Ale v tuto chvíli tedy tu diskuzi musím ukončit, pokud souhlasíte. Děkuji, jenom jeden takový návrh. Já se tím tématem zabývám už dlouho. Možná by bylo praktičtější uspořádat toto zasedání eh, také tedy ve spolupráci s výborem Econ a Employ. Děkuji, to může být tedy zajímavá kombinace. A my se k tomu určitě vrátíme, protože je to pro nás velmi důležité téma, jak pro ty mladší, tak pro ty starší. Dobře, začneme tedy hlasovat. Já se zeptám, jestli eh, máte svoje hlasovací karty. A začneme tedy o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jde o eh, případ chemičky z Estonska, kdo je a pro. Zahájili jsme hlasování. Ukončili jsme hlasování. Hlasování je tím ukončeno. Zdá se, že hlasovalo příliš mnoho lidí za EPP. Dobře. 44 ku 6. Přejdeme tedy ke strategii letectví pro Evropu. Kompromis D, kdo je pro. Držel se eh, schváleno pozměňovací návrh 14 všechno, tedy pokud jsme to schválili, tak všechno odpadá. Jdeme k odstavci 1, pozměňovací návrh 26, oddělené hlasování, které se vyžádalo SND. A jde o změnu textu. Kdo je pro? Zdržel se. Asi je zamítnuto, ale ještě si to ověříme. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdržela se. Prošlo. Kompromisní návrh E. Kdo je pro? Proti? Zdržela se schváleno kompromisní návrh F, schváleno kompromisní návrh H, schváleno. Pozměňovací návrh 35, to je tady na konci stránky, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh G, kdo je pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh I, schváleno. Pozměňovací návrh 51 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 52, pro, proti, zdržel se, zamít, eh, schváleno. 53, pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh je, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh L, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh K. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 61 tím odpadá. Kompromisní návrh M. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 81 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh N pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 82, kdo je? Hlasuje se včetně a tedy toho odpírání či stažení práva přestát. Tam by nemělo být or, ale off landing rights. Kdo je pro? Proti? zdržel se, asi zamítnuto, ale ještě si to zkontrolujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 65 ne. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ještě si to ověříme. Hlasování ukončeno. Pozměňovací návrh 80 schválen. 82. 87. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 85. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 88. Pro? proti, Zdržela se zamítnuto. Kompromisní návrh O, pro, proti, Zdržela se schváleno. Pozměňovací návrh 99, kdo je pro? A je tu také tedy ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Asi, ale ještě si to ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 101, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 102, pro, proti, zdržel se. Ověříme se to. Pozměňovací návrh 102. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 103. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 104. Kdo je pro? Proti. Omlouvám se, musíme to také ověřit. Takže 104. Zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. Kompromisní návrh P, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 112, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 113, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh Q, pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis R. Pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 116. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto? 118. Pro? Proti? Schváleno? Kompromisní návrh A. Kdo je pro? Proti? Schváleno? Kompromisní návrh C, kdo je pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržela se, schváleno. Kompromisní návrh B, kdo je pro, proti, zdržela se, schváleno. Kompromisní návrh S, kdo je pro, proti, zdržela se, schváleno. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska v jeho upravené formě. Zahajuji hlasování. Pan Káza nehlasoval. Tím končím hlasování. 46 ku 6. Já vám děkuji za všechnu práci. A jdeme dál. uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské platbě. Začínáme pozměňovacím návrhem 65 pro, proti, drželo se schváleno. Kompromisní návrh, ještě to ověříme. Takže pozměňovací návrh 65, zahajuji hlasování, končím. Zamítnuto. Kompromisní návrh H, kdo je pro, proti, zdržel se, musí ho ověřit. Takže kompromisní návrh H. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh I, kdo je pro, proti, zdržel se. Musíme to ověřit. Zahajuji. Hlasování ukončeno. Schváleno. Pozměňovací návrh 51 ústní. Pro, proti, zdržela se, schváleno. Pozměňovací návrh 69, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. Pozměňovací návrh 70. Schváleno. Pozměňovací návrh 71 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdržel se, Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Článek 11. Pozměňovací návrh 17. 72. Kdo je pro? Schváleno. Pozměňovací návrh 73. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme se to ověřit, Zahajili hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme si to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh je, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Pozměňovací návrh 76, schváleno. Ještě se to ověříme. Pozměňovací návrh 76. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 77, kdo je pro, proti, zdrželo se schváleno. Kompromisní návrh K, kdo je pro, proti, zdrželo se schváleno. Kompromisní návrh L, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh M, kdo je pro, proti, Zdržela se schváleno. Pozměňovací návrh 84. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme si pozměňovací návrh 84. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh N. Kdo je pro? Proti? Zdržela se? Schváleno. Pozměňovací návrh 86, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 88, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 87, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 89, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 90, kdo je pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 92, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 31, ústní, změna výrazu minima, minimálně vyžadovaný. Nikdo nic nenamítá, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 31, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme se to. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 93. Pro, proti, zdržela se, schváleno. Pozměňovací návrh 94, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 90. Ještě ověříme 94. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 96, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Pozměňovací návrh 96. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 32. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 33 a 99. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ještě se to ověříme, tady pozměňovací návrhy 33 a 99. Zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. Pozměňovací návrh 34 a 100 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ne, tedy ověříme si to. 34 a 100. Zahájili hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 102, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 104. Kdo je pro? Odpadá. Takže pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Pozměňovací návrh 37 je stažen, takže jdeme hned na pozměňovací návrh 106 a budeme znovu hlasovat. Pro, proti. Ověříme si 106, hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Podměvací návrh 38. Kdo je pro, proti? 108. Kdo je pro, proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40 a 111 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme si to ještě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 113 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdržel se schváleno. 43 pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, zdržela se za, schváleno. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdržela se schváleno. Ověříme si to. Pozměňovací návrh 45, zahajuji hlasování, končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 46, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Asi si to budeme muset ověřit. Zahajuji, končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh A. Kdo je pro, proti, zdržela se schváleno. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro, proti, zdržela se schváleno. Kompromisní návrh B. Kdo je pro, proti, zdržela se schváleno. Kompromisní návrh C, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromisní návrh D, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromisní návrh eh, osm pro, proti. Zahajuji hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 58, kdo pro, proti, zdržela se schváleno. 59 pro, proti, zdržela se schváleno. Kompromisní návrh E, kdo je pro, proti, zdržela se schváleno. F, schváleno. G, Úvodní ustanovení 27. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se schváleno. Ověříme si to tedy. Pozměňovací návrh 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část byla stažena, takže jdeme k pozměňovacímu návrhu 11. Pro, proti, zdržela se. Ověříme si to. Zahajuji. Končím. A 39 pro. Také tedy budeme hlasovat o celém stanovisku jeho upravené formě. Jde o elektronické hlasování, které tímto otvírám. A hlasování je ukončeno. Čtyřicet čtyři ku a my Lin gratulujeme k její práci. chci. Eh, okay, uh, this is uh, Madame uh, Melan. Ah. Teď tady máme eh, zprávu eh, o možnostech Evropské unie, jak zlepšit přístup k léčivým, eh, léčivům. A teď tady máme určité kompromisní návrhy a teď je na výboru, aby rozhodl, zda o tom budeme hlasovat nebo ne. Budeme hlasovat elektronicky o tomto rozhodnutí. Zahajuji hlasování. Navrhuje se celá řada kompromisů a je tady podpora pouze pro některé z nich od jedné politické skupiny EFDD, takže musíme hlasovat o tom, zda vůbec o tom máme hlasovat. Mohla bych k tomu pouze říci, že i když eh, naše skupina nepodepsala žádné z těch kompromisů, tak eh, pro některé z nich možná hlasovat budeme. Takže já si myslím, že by bylo demokratické, kdybychom se pustili do hlasování. Souhlasí s tím ostatní skupiny? Ano, dobře, takže eh, budeme pokračovat v hlasování. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Takže budeme elektronicky hlasovat o pozměňovacím návrhu 19 a tímto hlasování uzavírám. Sekretariát doporučuje abychom hlasovali ještě jednou, protože hlasování nebylo jednoznačné, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 19 a hlasování tímto zahajuji. Jde o elektronické hlasování. Končím hlasování. a bylo to schváleno. A pozměňovací návrh 58, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? A já si myslím, že bychom měli hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Nevidím ovšem výsledek. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 22, kdo je... Ne, ten padá. Takže 27, pozměňovací návrh 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Dobře, přejete si, abychom 27 ověřili? Zahajuji tedy hlasování, které je nyní u konce. Zamítnut. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis F. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. E, v tomto případě to bylo jasné, ale můžeme to prověřit za hlasování o kompromisu F. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro? Ten je stažen. Takže 34, pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ten je zamítnut. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 85 eh, je stažen, takže kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Čtyřicet tři, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh Čtyřicet osm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 49, kdo je pro? Proti? Zastrželi se? Zamítnut? Pozměňovací návrh 50, kdo je pro? Proti? Zastrželi se? Zamítnut? Kompromis H, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Pozměňovací návrh 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. 56, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut kompromis I. 37. ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut, je kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Eh, ověříme kompromis. Je. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut? Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Pozměňovací návrh 65, kdo je pro? Proti? Stačili eh, se zamítnout. Eh, K, kdo je pro? Proti? Stačili se zamítnout. Kom... Kompromis L, kdo je pro? Proti? Stačili se zamítnout. Pozměňovací návrh 71, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout? Eh, pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kdo je pro? Poznací návrh 73, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 74. Eh, eh, ověříme 73. Zahajuji hlasování. Eh, otevírám hlasování o 73. Končím hlasování. A je to schváleno. 74 je identický. Tedy nyní se dostáváme k pozměňovacím návrhu 83. Je to strana 7 v mých podkladech, všechny ostatní padají. Takže pozměňovací návrh 83. Pozměňovací návrh 83, kdo je pro, proti, stačili se zamítnout. Pozměňovací návrh 83 ověříme, zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to zamítnuto. kompromis A, protože ostatní padají. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Stačili se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Stačili se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis C, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 11. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Omlouvám se. Eh, kdo je pro, proti? Zdrželi se? Zamítnut. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Potom budeme hlasovat o návrhu stanoviska, tak jak bylo, byl pozměněn elektronicky. A zahajuji hlasování. Končím hlasování. Spravodaj si přeje vzít slovo. Máte slovo, paní? Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych samozřejmě poděkovala všem stínovým zpravodajům a všem jejich spolupracujícím kteří eh, velmi vážně pracovali na této eh, práci, na této zprávě, která je velice technická v návrhu stanoviska. A výsledek eh, této technické vlastnosti vede k tomu, že tady jsme měli asi 85 návrhů, které byly které poměnili, pozměnili ten text a upravili ho a já tedy děkuji všem, kteří se zúčastnili zasedání stínových zpravodajů, které proběhlo ve velmi vyrovnaném duchu a umožnilo nám uplatnit 90 všech požadavků, které na tom setkání padly. Jsem velmi smutná z tohoto výsledku, který je eh, hmm, první premiérou, eh, kterých moc nebylo na tomto výboru. Beru to na vědomí. Doufám, že tady mm, ostatní kolegové také. A jinak eh, opravdu jsem velmi vyrovnané mysli, pokud jde o toto hlasování, jsem klidná, protože jistě si toho všimnete, bude nás stále více těch, kdo budou euroskoptičtí, a během té celé práce se to projevovalo. Je možné, e, že náš výbor, náš výbor je výborem sociálních záležitostí a všechny pozněvací návrhy, které byly předloženy, byly pozněvací návrhy, které byly v tomto duchu, přístup k léčivům pro všechny, to je nesmírně důležité a já jsem velmi eh, klidná, nejsem zklamaná, jsem ale smutná a je mi líto, že to tak řeknu, ale musím říci, že je to opravdová maškaráda, co se tady děje ze strany politického aparátu eh, vůči eh, naší pracovní skupině, jejíž práce si nesmírně vážím. Děkuji. Thank you, Mr. is asked for Yes, can we move on to vote on the next report? Ano, mohli bychom prosím vás hlasovat o další zprávě? Ano, a to je zpráva Pirinský, což je další hlasování na našem pořadu jednání. A začneme kompromisem číslo jedna. Zahajuji eh, hlasování, pro je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh, ne, pardon, kompromis. My jsme požádali o elektronické hlasování o kompromisu číslo 3, říká pan Pirinsky.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 ano, to stačí pro jmenovité hlasování kompromis 3, takže tak to budeme postupovat. A já zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o kompromisu číslo 3. A také pan Pirinský si toho jistě všiml, že jsme zahájili toto hlasování. A toto hlasování je stále ještě otevřené a hlasujeme o kompromisu číslo 3 zprávy Pirinský. A nyní uzavírám hlasování. A bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Omlouvám se, nejsem schopná to určit, takže to zkontrolujeme elektronicky 15. Zahajuji hlasování, kontrolní hlasování, ověřujeme 15, končím hlasování. Bylo to zamítnuto rozdílem dvou hlasů. A nyní pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme ověřit pozměňovací návrh číslo 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, Přebíhá nám jeden poslanec EPP. Teď je to v pořádku. Bylo to zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 43, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 44, kde pro, proti, zdrželi se, to asi budeme muset ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh 44, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se přijato. 46 pro, proti, zdrželi se přijato. 47 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 52 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 61, kde pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit. Ověřujeme 61, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdrželi se přijato. 63 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit, 67? Nebylo to jasné, dobře, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 69. Kdo pro? proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdrželi se přijato. 72 pro, proti, zdrželi se. Řekla bych, že to přijato. Chcete to ověřit? Ověříme 72. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 76 pro, proti, zdrželi se přijato, 'Paní předsedkyně, já bych e, žádal elektronické hlasování, prosím. Pan Piry žádá, aby se hlasovalo elektronicky o stanovisku jako celku. No, aby se hlasovalo jmenovitě. Ano, více než 40 podporovatelů, takže budeme hlasovat o e, pozměněném stanovisku a nyní zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. A bylo to přijato 43 hlasy, dva hlasy byly proti. Děkujeme vám. Thank you for, uh... Děkujeme za stanovisko pane Pirinský a zapíšeme výsledky hlasování. Okay, uh, we proceed. Dámy a pánové, budeme pokračovat bodem číslo 9 na programu jednání a to je Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení. audience. Počkáme si, až se tady uklidní situace v sále. Ale protože pan Hendl zde zatím není, tak bych dala slovo a dalším kolegům, a sice paní Šojdrové. Adam Šojderová. Paní Šojdrová, prosím, máte slovo, můžete se vyjádřit. Vážená paní předsedkyně, já jsem tedy očekávala, že to úvodní slovo bude na zpravodaji, panu Hendlovi. Nicméně ráda jako stínová zpravodajka za EPP eh, e přednesu tedy svoji zprávu. Eh, myslím, že eh, návrh kolegy Hendla jasně popisuje současný stav, silné a slabé stránky evropského kvalifikačního rámce a podporuje eh, záměr eh, Evropské komise na jeho aktualizaci. Eh, evropský, referenční, evropský kvalifikační rámec je velmi důležitý pro občany ale i pro Evropskou unii jako celek a pro pracovní trh. Eh, je také důležitý pro reformy eh, vzdělávacích systémů, eh, pro vytváření společného evropského vzdělávacího prostoru. V zásadě eh, evropský eh, kvalifikační rámec tyto cíle plní, ale my vidíme, že je třeba eh, aktualizovat a zlepšit jeho využitelnost, aby ta očekávání byla naplňována. V tomto smyslu Evropská komise předložila, myslím, že velmi dobrý návrh a kolega zpravodaj tento návrh takto zohlednil. Eh, cílem ehm, kvalifikačního rámce musí být také posilování mobility eh, a zaměstnanosti. Ehm, jak už jsem řekla, vzdělávací systémy mohou těžit a z, těchto, z eh, Evropského kvalifikačního rámce při svých reformách. Zmíněn je také význam Evropského kvalifikačního rámce ve vztahu k zaměstnávání Ehm, a to stranem, eh, třetími zeměmi. To mm, eh, pan kolega Hendl také ve své zprávě zmiňuje. Eh, v zásadě zpráva našeho kolegy je, myslím, že je velmi dobrým podkladem pro další diskuzi. Domnívám se, že bychom se měli zamyslet nad pravidelnější aktualizací Evropského kvalifikačního rámce. Pan kolega to také zmiňuje jako určitou možnost. Myslím, že zde je prostor pro eh, pozměňovací návrhy, kterými se budeme zabývat. Ehm, kolegyně a kolegové, já tedy očekávám diskuzi k tomuto eh, podkladu. Já bych chtěla ovšem upozornit na to, že revize Evropského kvalifikačního rámce je součást jako jeden eh, z cílů úkolů eh, New Skills Agenda, a takto bychom to také měli vnímat. Považuji to za jeden z hlavních nosných konkrétních přínosů pro zlepšení zaměstnatelnosti, pro zlepšení situace na trhu práce, pro zlepšení mobility a je to tedy velmi dobrý konkrétní nástroj, kterým Evropská unie eh, může přispět ke zlepšení této situace. Čili já podporuji návrh zprávy pana kolegy a mm, těším se na diskuzi a samozřejmě připravuji také pozměňovací návrhy tímto směrem. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. A teď řeknu, co já. Některé členské státy argumentovali na to, abychom urychlili harmonizaci těchto národních kvalifikačních rámců. Ovšem některé členské státy s tím ještě ani nezačaly na svém vlastním území. Ta iniciativa tedy vlastně byla spuštěna kolem roku 2010 a dodnes se v některých členských státech nic nestalo. Já se tedy myslím, že bychom rozhodně neměli váhat pokud chceme přidat nové aspekty k tomuto rámci, musíme začít hned. Já mám také otázky na komisi. Jak řešit kvalifikaci, kterou člověk získal eh, v procesu neformálního eh, vzdělávání, případně přímo v zaměstnání. Už dlouhé roky apelujeme na to, aby i tento typ kvalifikace byl uznáván a mě by zajímalo, eh, co komise konkrétně udělala v této věci, krom toho, že s námi souhlasí. V některých zemích se podařilo řešit tento problém prostřednictvím politiky přístupu na trh a možná bychom se od nich měli co poučit. Zvláště tedy je potřeba podívat se na problematiku neformálního vzdělávání protože tento princip vlastně, tedy kvalifikace pro celoživotní učení, chybí i v jednotlivých koncepcích národních států, ačkoliv je to tedy typ vzdělávání obvyklý v určitých socioekonomických kruzích. A my uh, už to již jen proto musíme zohlednit. Také by mě zajímalo, jak komise chce popsat všechny tedy ty eh, dopady získaných kvalifikací, tak, aby to nemělo dopad, tedy to uznávání kvalifikací tak, aby to nemělo dopad na eh, byrokracii členských států, aby to nepředstavovalo další zátěž. Já mám ovšem obavy z toho, že tento termín je eh, tedy formulován a pojímán v tuto chvíli tak, že vlastně odrazuje od jakéhokoliv dalšího získávání kvalifikací nebo celoživotního eh, vzdělávání. To je tedy vše z mojí strany. Nejprve paní Žitnanská, máte slovo. Děkuji. Nejprve mi dovolte poděkovat zpravodajovi za návrh textu. Já jsem ráda, že v případě kvalifikace neuvažujeme jen o, o území Evropské unie, ale uvažujeme i o uznávání kvalifikací z třetích zemí a jde nám také o urychlení a zkvalitnění celého procesu. Je to důležité také ve vztahu k nejbližšímu okolí Evropské unie pro země, jako je například Ukrajina v textu, ovšem to nezaznívá dost jasně a já bych byla ráda, kdybychom tuto oblast tedy nadále zmiňovali. Také je důležité mít jasnou odpověď na to, jak technicky bude komise řešit to, že členské státy mohou své anomálie, či jak se to tedy říká v tom návrhu, eh, zvláštnosti zohlednit. Musíme tedy vědět přesně, co to znamená. A jsou to jasně kladené otázky a chceme na ně mít jasnou odpověď. Paní Weber? Děkuji. Já to chápu tak, že tady odpovídáme na ty otázky zvlášť a pak teprve budeme řešit návrh usnesení. I když popravdě to tedy děláme takhle z procedurálních důvodů, když se však podíváme na ta témata jako taková, nedá se, není možné je jednoduše oddělit. Naprosto souhlasím s tím, co jste řekla, paní předsedkyně, k tomu, jak to komise hodlá řešit. Zvláště v oblasti toho neformálního vzdělání či kvalifikace. Ve chvíli, kdy hovoříme o nutnosti zaměřit se také na nové typy kvalifikací, tak právě tedy řešení této problematiky je naprosto zásadní. Zvláště tam, kdy jedním dechem zmiňujeme celoživotní vzdělávání. A to by se mělo objevit tedy také v našich odpovědích na otázky a v návrhu usnesení. Zároveň souhlasím s tím, že ta záležitost je daleko složitější, souvisí také s tím, jak my v Evropské unii a na trhu práce Evropské unie řešíme eh, migrační toky a také eh, pracující, kteří k nám eh, proudí ze sousedních zemí Evropské unie. Já jsem si jistá, že všechny tyto aspekty dořešíme prostřednictvím pozměňovacích návrhů a také vylepšením návrhu usnesení. Hm, děkuji. Paní Lopez tady není. E, nikdo další tady není, takže hm, zaguje. Takže paní Sadoka, máte slovo. Děkuji. Plně sdílíme Eh, stanovisko v této věci připravené paní předsedkyni, tedy, eh, že cíle Evropského kvalifikačního rámce nemohou být plně dosaženy a proto je potřeba systém změnit eh, novými doporučeními rady a podporuji to, co uvedli předřečníci. Tedy že problém musí být řečen jak, řešen jak pro formální, tak i neformální proces učení. Dalším velkým problémem je, že rámec pro kvalifikaci musí být navázán na pracovní trh. V některých členských státech, například v mém, máme nadprodukci různých specialistů v oblasti marketingu, eh, právníků, a na druhé straně máme málo inženýrů a programátorů a odborníků v těchto oblastech. Tedy je potřeba skombinovat eh, národní a celoevropské metody tak, aby to bylo eh, uspůsobeno potřebám pracovního trhu. Vzdělávání musí být eh, přizpůsobeno pracovnímu trhu a Jinak jsme obdrželi celou řadu peticí, které se týkají uznávání kvalifikací, zejména z východu evropských zemí. Právě včera se konalo slyšení, kde eh, se účastnilo také celá řada expertů a tam bylo patrné, jak obrovský problém to je. Uvedla bych pouze příklad eh, velkého počtu peticí z východu evropských zemí a opakuji, že jsem velmi potěšena, že mě výbor EMPL nominoval, abych sledovala otázku peticí v souvislosti se e, zaměstnaností a já bych vás chtěla upozornit na tyto petice, které se týkají uznávání diplomu nejenom pro příslušníky z třetích zemí, ale týká se to i příslušníků eh, z, třetí, eh, z, z evropských členských zemí. Tedy nyní se eh, tedy těším na práci na pozměňovacích návrzích a myslím si, že nakonec budeme mít dobré otázky a usnesení. Děkuji. Paní Agea. Děkuji, paní předsedkyně. Tak já bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji za první návrh, se kterým můžeme pracovat. Mám několik připomínek, eh, pochybností možná a upozornění, protože pokud jde o celoživotní vzdělávání, dokážu si představit, že je s tím spojeno určité riziko, které je poměrně zřejmé eh, i v závislosti na jednotlivých členských státech samozřejmě. Hrozí, eh, že pracovní trh eh, bude tak nejistý, že bude nespytné neustále usilovat o novou kvalifikaci nebo o to, co je potřeba dělat, aby bylo možné se na pracovním trhu udržet. A dochází eh, tedy k určité modernizaci modelu a nebo k modernizaci, která upřednostňuje takový systém pracovního trhu, který vlastně vychází eh, z hospodářské soutěže a neomezeného liberalismu a do jisté míry celý eh, výrobní systém byl jaksi srovnán se zemí a, a ten byl přitom kdysi určitou páteří celého systému. A, a z něj vycházela hospodářská soutěž a konkurenceschopnost. Tady je to tak, že je potřeba se neustále nově e, školit, hledat nové kvalifikace, rekvalifikovat se. Takže tady bychom Eh, tady je ta situace taková, že je potřeba neustále eh, horečně se snažit eh, do, dohnat ty změny, ale lidé vlastně nejsou schopni držet krok s tím, co se děje, s tou velmi rychlou proměnou. A my tady velmi často hovoříme o formálním nebo neformálním vzdělávání. A otázka je, jestli se chceme zaměřit na to, v čem spočívají jednotné vzdělávací systémy jednotlivých členských států. Možná bychom eh, měli zabránit tomu, abychom ztratili to bohatství, eh, které předáváme ve vzdělávacích systémech lidem. Uznávání kvalifikací je nesmírně důležité téma, podle mého názoru, jednak v souvislosti s migračními toky, které musíme také zohlednit, eh, když hovoříme na toto téma, ale také když máme pochopit, eh, jak zaměřovat vzdělávání, na jaká odvětví. Tady je potřeba vycházet z věkových skupin, dovedností. Musíme se snažit nabídnout eh, příležitosti, eh, které ovšem odpovídají schopnostem daného člověka, jeho charakteru nebo nadání. Musíme eh, předávat naše kulturní dědictví a pokud je o uznávání eh, kvalifikací, tak eh, jsme pozadu a má země je, myslím, jediná, která zatím ještě kvalifikační rámec ne implementovala. Pro mou zemi je to velmi složité. My jsme v první línii, pokud jde o přijetí uprchlíků a potřebovali bychom takový nástroj, kterým bychom mohli utržitelně zvládat migrační toky. Takže čeká nás ještě velký kus práce a samozřejmě zpravodaji předáme naše podněty. Děkuji. Děkuji, pan Marta. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že by bylo eh, dobré, kdyby vzdělávání a diplomy byly více eh, uznávány v evropském systému, eh, kdy vzdělávací systémy jsou velmi odlišné a neumožní to příliš velký pohyb. Evropská unie se ovšem již v minulosti pokusila uniformizovat vzdělávání. V roce 2000 byl zřízen systém různé, byly zřízeny různé systémy, eh, jako eh, bakalářské, magisterské studia a tak dále. A to je něco, co mělo jaksi zblížit ty systémy. Ovšem, aby si odpovídali, ale když eh, tady máme magisterské studium, tak to odpovídá, ale pak jsou tady další věci, které jsou vágnější, třeba doktorát a tak dále. Ehm, Eh, anglosaské bakalářské studium za dva, tři nebo čtyři roky, to záleží vždy podle specializace. Eh, tedy tato otázka té ekvivalence vytváří větší problém mobility. Eh, tedy, je ta věc té lepší ekvivalence pouze určitou záminkou, aby se rozvíjela mobilita pracujících, co znamená, že se budou snižovat mzdy a, a vlastně mm, tady budou jaksi vykořeněny ty pracující, které chcete takto na tisíce kilometrů vzdálit od jejich rodin, od jejich kultury, tak jak to tady naznačila i paní Agea. Tak jako ve všech současných textech v Evropské unii, eh, tam eh, se nehovoří o uznávání kvalifikací pro Evropany eh, v Evropě, to by bylo eh, samo o sobě už dobré, ale hovoří se tady o uznávání eh, certifikátů z třetích zemí, tak aby se usnadnila integrace imigrantů, tedy tady je snaha nalézt jim novou práci za méně než 6 měsíců a my jsme přitom neschopni to nalézt třeba i e, pro mladé lidi, pro naše mladé lidi e, a nejsme schopni si sladit to naše vzdělávání a uznávat je. E, to je vše, co jsem chtěla říct. Děkuji. Madame Sojdrova. Paní Šojdrová. Ještě chtěla takové eh, doplňující upozornění a poznámku a také otázku na přítomné zástupce komise ještě předtím, než podáme pozměňovací návrhy. Jde o to, že my projednáváme otázku, která se týká doporučení, eh, připravovaného doporučení Rady. Dnes platí doporučení Evropského parlamentu a Rady a tady se tedy i mění poněkud eh, situace z hlediska eh, kompetencí. Já jsem se chtěla zeptat přítomných zástupců komise, Eh, zda skutečně mají podporu členských států eh, k zásadnějším změnám evropského kvalifikačního rámce. Eh, mám eh, možnost, eh, mám přístup k informacím o tom, že některé členské státy považují za předčasné, aby došlo k nějakým zásadnějším změnám, protože nemají dostatečně implementovaný stávající kvalifikační rámec. Ostatně paní kolegyně Eh, to zde také potvrdila. Čili my bychom neměli, nebo eh, nemělo by dojít k nějaké zásadní změně, ale spíše ke změně, která umožní členským státům lépe evropský kvalifikační rámec implementovat a využívat. To by měl být jeho záměr této změny. Děkuji. Pan Děkuji vám, paní předsedkyně. Když dnes hovoříme o evropském kvalifikačním eh, rámci pro celoživotní učení, tak jako europoslanec eh, strany Familienpartei, rodinná strana, chci oslovit jeden aspekt Eh, který jsem si odnesl z rozhovoru s mladými matkami minulý týden. Tyto ženy a i mnoho jiných mladých matek jistě asi slyší, no tak když seš teď na rodičovské, tak aby ti to neuteklo. Nezblbneš, když pořád jenom kojíš a přebaluješ. To jsou taková tvrdá slova, které eh, ženy, matky poslouchají a jsou neuvěřitelná. Já bych řekl, že eh, také to pochopení, že Eh, rodičovská je vlastně podobná jako práce, že to tak je, protože zde matky i otcové získávají kompetence a tyto kompetence potom přenášejí zase na své pracoviště, pokud se chtějí po rodičovské vrátit zpět do práce a nebo jsou potom podnikateli. Ostatně tito otcové a matky jsou také ti, kdo u dětí e, pokládají základ pro celoživotní učení a proto na vás chci apelovat. Při naší diskuzi o celoživotním učení bychom měli také e, zohledňovat rodiče, to, co oni dělají i to, co potřebují. Protože často matky slychají, no to je úžasné, já ti závidím to, co se naučíš vlastně během rodičovské, to jsou skutečné manažerské schopnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Sande. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla zdůraznit, že je nezbytné mít eh, tento rámec a ještě ho posílit. A to platí tím spíše v přeshraničních oblastech, v oblastech, kde mobilita práce eh, je každodenní záležitostí. Eh, jedna věc, které jsem byla svědkem. Byla jsem na severu Alsaska v mém regionu a tam opravdu je velká nerovnováha mezi pracovními trhy francouzským a německým. Německý pracovní trh, který opravdu eh, potřebuje pracovní sílu a ve Francii naopak je velká nezaměstnanost. A když se si promluvíte eh, s těmi lidmi, kterých se to týká, i se vzdělávacími zařízeními, ehm, pokud jde o to základní vzdělávání nebo jako zkrátka to první a potom i celoživotní, eh, tak eh, tady je problém s uznáváním diplomů a vzdělávání, protože my eh, ve Francii vzděláváme mnoho osob, ale jejich kompetence potom v Německu nejsou uznávány, takže potom je tam snaha to nějakým způsobem zaonačit, aby to fungovalo. Ale já si myslím, že je potřeba vytvořit dobrý rámec přizpůsobený těmto potřebám a musí být posílený na evropské úrovni. Děkuji. Madame morin Paní Moran Šartě. Je někdo? Možná zástupce komise by chtěla něco říci. Máte slovo? Omlouvám se, chci jenom poděkovat za všechny připomínky. Rozhodně se jimi budeme zabývat. Chtěla jsem říci, že padla otázka ve smyslu toho, zdali členské státy tento návrh podporují a já musím říct, že v tuto chvíli se o tomto návrhu jedná na radě, takže vám nemohu říct nic víc, dokud toto jednání neskončí. Thank you. Um... Děkuji. Vzhledem k tomu, že pan Handel tady ještě není, budeme muset nyní přerušit jednání k této věci a vrátit se k ní později. Vzhledem k tomu, že je to jeden z hlavních bodů našeho programu. Je to bod, který se týká kvalifikace. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 19. října ve poledne. Hlasovat se bude na půdě výboru v listopadu a na plenárním zasedání v prosinci. A nyní přecházíme k bodu 10 programu zavedení záruky k získání dovedností A protože pan Handel ještě nedorazil, obrátím se přímo na spoluspravodaje, většina z nich je tady. Paní Moranšatě je tedy eh, převezme jeho úlohu. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych nejprve při, uvítáte návrh usnesení a ústní otázku, kterou připravila paní předsedkyně našeho výboru uh, e, Empl, tedy uh, pan předseda Thomas Hendl. Musím říci, že tady se upozorňuje na naprosto zásadní věc, kde se musíme mobilizovat a musíme zmobilizovat také členské státy. Jsme velmi hrdí na iniciativu naší předsed, našeho předsedy, eh, že eh, se tedy pustili do tohoto tématu. Naše skupina předložila pozměňovací návrhy, tedy skupina EPP, aby se vylepšil text tohoto návrhu a klíčovým prvkem této práce je, že chceme upozornit na to, že tady je skutečná provázanost mezi tím, eh, když eh, je tady pracovní síla nekvalifikovaná eh, a pak je tady malá konkurenceschopnost členských států. To spolu souvisí. Na evropské úrovni není možné snažit se stimulovat dynamiku ekonomiky a vytvářet pracovní místa, ale zároveň opomíjet to, že jsou tady lidé, kteří končí vzdělání bez kvalifikace. Takže to vše je něco, kde bychom se měli mobilizovat. Druhá poznámka. Dále jsem, je potřeba, aby ty eh, kompetence, eh, které byly získány i eh, v tom třeba v chabém vzdělání, ale i ty, eh, které byly nabity později v nějakých asociacích mimo systému vzdělávání, aby tyto dovednosti a kompetence byly uznány, tak abychom tady měli nějaký stabilnější základ než tedy mm, je ten příliš institucionalizovaný systém. A v průběhu toho vývoje a digitalizace eh, tam vede k tomu, to, to vše vede k tomu, že ti lidé, kteří vlastně nemají kvalifikaci, zůstávají ještě více pozadu. Takže tady opravdu musíme zdvojnásobit naše úsilí v této věci a myslím si, že v té otázce je to dobře naznačeno, v té otázce na komisi. Pak je tady jedna věc, která mi působí starosti. Chtěla jsem říct, že mě to zraňuje. A až vám to vysvětlím, tak pochopíte, proč jsem k tomu tak citlivá. Ehm, tady eh, je ta snaha, tady eh, je potřeba mobilizovat členské státy k této věci, tedy eh, k té záruce ehm, kompetencí nebo dovedností. Tady vlastně se nezvýšila viditelnost v členských státech je tam pouze uh, volitelný charakter těchto věcí a to je příliš málo. A vycházíme pouze z existujících fondů. A Evropský sociální fond, ten je opět zneužíván k tomuto uh, Eh, tady se vychází z iniciativy pro mládež a tady se vychází z sociálního fondu, čerpají se z toho prostředky. Zkrátka, cokoliv, co se tady děje, tak se vychází ze sociálního fondu. A já si myslím, že pokud Evropa chce opravdu ukázat, že je pevně odhodlána provádět tyto politiky, tak bude muset eh, poskytnout nezbytné fondy. A víte, že v tuto chvíli samozřejmě musíme velmi hájit přehlednost těch fondů, které směřují do lidského kapitálu a do zaměstnanosti. E, samozřejmě, že e, i v tomto parlamentu se o tom velmi diskutuje. A já si myslím, že pokud jde o takové téma, tak je potřeba, abychom byli velmi odhodlaní a pevně hájili fondy, eh, které budou jasně zaměřeny, zacíleny, protože když se to dostane do členských států a na úroveň regionu, tak pokud tam není jasná politická linie eh, a odpovídající finanční linie, eh, tak potom tady můžeme dlouho vysvětlovat, že je to důležité. A, ale ty fondy jsou potom využívány na jiné věci. Takže Evropský sociální fond ten by neměl být jediným fondem, ze kterého by se měla financovat záruka pro mládež. Te, pardon, v tomto případě mám na mysli eh, záruku k získání dovedností, říká řečnice. Takže musíme opravdu být velice odhodlaní a musíme vyžadovat jasnou čitelnost a přehlednost pro členské státy. Je to dobrá iniciativa, plně ji podporuji, ale upřímně řečeno potřebujeme mít více ambicí, abychom podpořili eh, tyto záruky k získání dovedností. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní pan Pavel. Děkuji. Nejprve tak mi dovolte říct, že tuto iniciativu velmi vítám. Myslím si, že pro Evropu to je velká příležitost. Je však třeba, aby se členské státy skutečně shodly na tom, jakým směrem se vydat. Ono to úzce souvisí i s tématem celoživotního učení a kvalifikačního rámce je třeba, aby příslušné orgány členských států eh, jak si přehodnotili své priority a více se věnovali těmto tématům. Já doufám, že i když tato iniciativa není z právního pohledu závazná, členské státy se přesto budou zabývat možností věnovat této problematice potřebné prostředky a pozornost, tak aby se podařilo dosáhnout pokroku. Já bych tady rád zmínil hlavně tři aspekty takového pokroku. Za prvé, členské státy se musí shodnout na společných evropských principech pro validaci formálního i neformálního vzdělání, tak jak je to e, rozhodnutí komise z roku 2012. Ať už jde o formální nebo neformální vzdělání, nemáme jenom možnost než nějakým způsobem integrovat k lidi s kvalifikací. Za druhé, komise by měla podporovat aktivity vzájemného vzdělávání na úrovni jednotlivých členských států a monitorovat vývoj v této oblasti. A za třetí, a parlament by měl apelovat na radu, aby urychlila své aktivity v této oblasti, tak aby vlastně nenechala na holičkách lidi s nižší kvalifikací. Děkuji. Paní Trebesius. Děkuji, paní předsedkyně. Principiálně je záruka získání dovednosti dobrý nápad, nějak se to eh, neliší od všech těch eh, základních eh, potřeb pro fungování společnosti, ale v Evropské unii je vzdělání kompetencí členského státu a v Německu dokonce jednotlivých spolkových zemí které tedy na své národní, regionální úrovni mají své již zažité modely a instituce. Neměli bychom se tedy pokoušet eh, přenášet další a další kompetence do Bruselu. Lidé nepotřebují být vtaženi do nějaké řídící mašinerie, ale třeba řešit jejich problémy přímo na místě a se znalostí věci. To je přeci princip subsidiarity. Zdroje společnosti jsou omezené a měly by být decentralizované, tak aby ta rozhodnutí padala na příslušných úrovních. Tady Evropská unie může hrát úlohu v tom smyslu, že bude uvádět určité příklady, přicházet s návrhy, může, se také, může také tedy spolupracovat s univerzitami, eh, poukazovat na významné podnikatele a ECR může také potvrdit, podpořit myšlenku zakládání takových národních klastrů pro získávání vědomostí. A já doufám, že tedy práce na tomto materiálu dál půjde správným směrem. Děkuji, děkuji, paní Weber, děkuji. Evidentně víme, že jsou kolem nás tisíce, ba miliony lidí, kteří neumí ani číst a psát, na to, aby uměli ovládat počítač. A s tím je potřeba něco udělat. Ale zároveň se musíme zabývat i příčinou tohoto problému. Každý členský stát, Evropská unie, Evropská komise by měli uvažovat o komplexním přístupu, tak abychom řešili nejenom současnou situaci, ale také budoucnost. Protože podobná situace se bude opakovat i v budoucnosti. Jaké jsou důvody poklesu nebo vzrůstu analfabetismu? jaké pokroky jsme dosáhli v boji s chudobou a s extrémní chudobou. Pokud eh, totiž tady neuspějeme, tak eh, nepomůžeme ani s řešením tohoto problému. Proto si myslím, že ten návrh by měl být eh, daleko ambicioznější také, pokud jde o to, jak jsou formulovány ústní otázky a návrh usnesení. Zároveň si myslím, že nejde o to, abychom žádali komisi, aby tedy navrhla nějakou strategii, která by zahrnula členské státy. Spíš by měla fungovat jako takový mediátor, takový zprostředkovatel kontaktu mezi členskými státy, protože některé členské státy již úspěšně řeší tuto problematiku. Úspěšně bojují s analfabetismem. Možná, že tedy komise by mohla nějakým způsobem sebrat všechny příklady, které se osvědčily a informovat o ně ostatní členské státy. Pak je tu ještě jeden aspekt, který ve mně zbuzuje otázky. V té první otázce jsme hovořili o tom, že komise by tedy měla připustit k tomu rozhodování i sociální partnery. Já nechápu, proč o to žádáme komisi. Tohle je přeci něco, co by mělo být řešeno na úrovni jednotlivých členských států. Já vám mohu říci, že v pondělí jsem organizovala první seminář, který skutečně eh, na jednom místě eh, na jedno místo se zval všechny zainteresované strany a řešil právě tuto problematiku a takhle bychom mohli spolupracovat. Možná, že komise by mohla vydat určitá doporučení pro členské státy, ale eh, myslím, že se nemusí do věci míchat víc. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Lynn Boylan tu není, je tu někdo jiný, kdo by ji zastupoval? Není tady zelený, Tamáš Mešerič. Není tady. Laura Agea. Ta je tady vždycky. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem trošku překvapená obsahem tohoto stanoviska. Dovolte mi říct, proč. Hovoříme tady o velkém počtu dospělých lidí, kteří neumí číst, psát a počítat, na tož ovládat počí, počítač. Je to poměrně dost velký počet lidí, které, kteří se díky tomu nemohou zapojit do trhu práce. Nejprve bychom si měli klást otázku, jak je možné, že vůbec ještě takováhle skupina lidí, kteří se nemohou zapojit na trhu práce, existuje a jak tedy jejich situaci řešit. Co jsme dělali v posledních 15-20 letech? Já myslím, že celá řada kvalifikací a profesí úplně vymizela a to mělo negativní dopad na celou řadu zemí, včetně té mé, Itálie. Například, my jsme měli rozvinutý sektor eh, řemesel. Často šlo o rodinné podniky, o vysoce odborné úkony v rámci jednotlivých řemesel. Ta kvalifikace se předávala z generace na generaci v rámci těchto rodinných podniků. Tohle byli lidé, kteří nikdy nenavštěvovali univerzitu, neměli diploma, diplomy, možná, že vychodili povinnou školní docházku, ale a to bylo maximum, ale přesto vlastně měli velmi dobrou kvalifikaci a byli schopni pracovat a navíc tedy tuto kvalifikaci předávat i dál. A produkovat vysoce kvalitní zboží. Nyní ovšem tedy převládla masová výroba. Vyrobit něco na běžícím pásu nestojí tolik peněz, je to lacinější, lidé si to kupují a tedy klesá poptávka po řemeslných produktech a tím i zaměstnanost v tomto oboru. Vytvořili jsme systém, který vlastně zavádí nekalou konkurenci na trhu práce, protože nadnárodní společnosti vám dodají eh, kuchyňskou linku okamžitě, sestavenou z různých komponentů, které jsou masově vyráběny, zatímco takový truhlář tomu to bude trvat týdny. Ačkoliv to bude tedy úplně jiná kvalita. My jsme naučili lidi tedy dávat přednost produktům masové výroby a teď je tedy třeba velmi opatrně eh, uvažovat o tom, jestli jsme nezašli příliš daleko, jestli tedy eh, se situace nebude dál eh, zhoršovat, protože ta modernizace pokračuje, nicméně systém vlastně není schopen eh, vyrovnat se s rychlostí změn, které probíhají. Možná bychom tedy měli uvažovat radikálně a přijít s nějakou zárukou, která by zaručila, že určité dovednosti a řemeslné kvalifikace, které se vyvíjely dlouhá staletí, zůstanou zachovány. Možná, že bychom měli tedy nějakým způsobem podporovat eh, vysoce kvalifikované řemeslníky, dát jim možnost eh, vyučit další a podporovat skupiny řemesel, tak aby tedy některé dovednosti nemizely. Samozřejmě, že lidi můžeme učit také číst, psát, počítat a ovládat počítač, ale celá řada mladých lidí je vlastně nyní stahována ke dnu tím hospodářským vývojem. Nemají možnost se vyučit ani těm základním dovednostem, jak vyrábět pizzu, jak se stát kadeřnicí, Přitom takové instalatéry a elektrikáře všichni potřebujeme. A je čím dál tím těžší najít eh, řemeslníky, kteří by prostě byli manuálně zruční. Takže mm, je třeba nezapomínat i na tyto potřeby a možná tedy tímto směrem upřít prostředky z Evropského sociálního fondu. Máme miliony projektů, a nápadů v Itálii, ale kritéria, která jsou používána pro výběr eh, toho, kam budou věnovány eh, prostředky ze sociálního fondu, jsou velmi striktní. Pokud tedy chceme dosáhnout určitého pokroku a eh, vlastně nabízet rekvalifikaci, která umožní zachovat řemesla. Potřebujeme tedy náš přístup v této věci zásadně změnit. Já jsem zatím tedy vlastně na situaci reagujeme způsobem, který ji ještě zhoršuje. Děkuji. A jak jsem řekla, když jsme začínali, paní Šatě jsem pozvala skupinu návštěvníků z vídeňské obchodní a průmyslové komory. Já je tady vítám, tady na zasedání našeho výboru. My jsme dnes dopoledne hlasovali a po tom hlasování hodně lidí odešlo, ale obvykle tedy eh, to tady bývá nabité. Každopádně my jsme rádi, že aspoň že vy jste dorazili a já doufám, že pro vás toto zasedání bude zajímavé a že si užijete návštěvu Evropského parlamentu. A nyní pan Marta. Merci, prezident. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Jenom velmi stručně dovolte, paní Moran de Chartier. I když to přesně není v textu, tak víme, eh, že eh, tato záruka se zaměřuje na ty nejzranitelnější, kteří opustili národní vzdělávání a nemají přístup k, ke vzdělání. A samozřejmě je to dobré, je to nezbytné. Je příliš mnoho mladých lidí, kteří opouští národní vzdělávací systém bez diplomu a nalézt Eh, práci bez diplomu, to je téměř nemožné, nebo bez osvědčení, bez eh, certifikátu. A někteří opouštějí eh, ten systém již ve 14 letech. Ale tady, když eh, zaměřujete svou pozornost na nejzranitelnější, tak tady opět upřednostňujete imigranty, eh, kteří budou mít největší přínos z této záruky. A proto je potřeba, abychom zůstali bdělí. A teď tady máme národní přístup založený na dobrovolnosti ale text ukazuje, že Evropský parlament již lituje těchto dvou aspektů, eh, takže eh, hrozí, že brzo dojde k určitým změnám a vytvoří se evropský eh, rámec s povinností se přizpůsobit tomuto rámci. Děkuji. Trvalo mi to minutu 18. Děkuji. Paní Šojdrová. Máte slovo? Eh, paní předsedající, eh, já bych eh, chtěla ocenit tento návrh, který Evropská komise předkládá a upozornit na to, že to je jenom doporučení, v úvozovkách jen doporučení. Čili Evropská komise zde nabízí členským státům určitý nástroj, jak se vyrovnat s předčasnými odchody žáků, eh, s tím, že někteří eh, občané pak nemají dostatečné vzdělání a neuspějí na trhu práce. Eh, je to v některých členských státech známe program druhé šance, čili ti, kteří nedokončili vzdělání, mají potom možnost ho dokončit Evropská komise v tom návrhu, myslím, že velmi dobře roz, eh, zohledňuje to, že situace ve všech členských státech je velmi různorodá a respektuje. Ale to, co je společné všem členským státům, je to, že člověk, který nemá základní dovednosti, má zásadní handicap pro osobní život i profesní život. A toto je nabídka pro členské státy, jak umožnit doplnit základní vzdělání. Já na tom oceňuji to, že se jde na ten základ, který je pak nezbytný. E, mně se také líbí a oceňuji e, to schéma tří kroků, to znamená posouzení dovedností, nabídka vzdělání a validace, čili zhodnocení, co ten, žák dosa- co ten člověk už dospělý tedy dosáhl. Myslím, že ten systém může být velmi účinný a říkám to jako poslankyně za Českou republiku, která nemá problém relativně s dokončeným vzděláním, v České republice se to týká 6 občanů, což je minimum v Evropské unii, 6 občanů, a přesto oceňuji tento návrh jako nástroj, který i Česká republika určitě využije proto, aby každý občan si mohl doplnit to základní vzdělání, které potřebuje. A bude jenom na členských státech, jak využijí tohoto nástroje. Čili já tento nástroj vítám v rámci celé agendy dovedností a e, naše otázka by měla směřovat na systém financování, na podporu členských států, aby ho mohli implementovat. Děkuji. Thank you, Madame morin paní Moran Šatě. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěla bych eh, pouze navázat na to, co řekla paní kolegyně Šojdrová, musím s tím pouze souhlasit, protože dnes tady máme skutečný problém v tom, že velká část mladých lidí nemá základní dovednosti, eh, aby mohli eh, mít běžnou eh, profesní dráhu na základě těchto základních znalostí. Takže tady je potřeba na to navázat, ošetřit to, ale samozřejmě různými metodami. A proto ehm, jsou tady důležité prostředky, které umožňují pomoci Eh, obnovit eh, osobní eh, vzdělání a jaksi image těch osob, které nemají zatím dostatečné vzdělání. A tady se musíme vyhnout jednomu pokušení, tedy tomu, abychom řekli, že ti, kdo nemají dostatečné vzdělávání, musí okamžitě se začít dozdělávat ale to, že někdo třeba eh, neumí řádně číst eh, a počítat a třeba nemá dostatečné digitální znalosti, tam těm bychom měli umožnit, aby eh, začali se zase vzdělávat opakovaně, ale třeba nějakým jiným směrem, Eh, humánějším. Já v mé zemi, eh, Michála tady hovořila o České republice, ale v naší zemi máme 20% mladých lidí, kteří se eh, dostanou na druhý stupeň vzdělávací a přitom neumí pořádně číst a psát, takže tomu musíme zabránit, musíme to politicky předjímat. A i když toto vše podchytíme, tak pořád ještě nebudeme mít vyhráno, protože dnes těch deset eh, profesí které mají největší nábor zaměstnanců před deseti lety, neexistovalo. Takže tady je opravdu neustále potřeba rozvíjet kompetence, neustále se očekávají další, další kompetence a proto je potřeba změnit zaměření některých osob, které zatím mají příliš nepatrné místo v pyramidě zaměstnanosti a kteří eh, opravdu zítra už o to místo přijdou. Takže to je opravdu složitá hra a my musíme tady opravdu přijmout velmi zásadní politiku a to z evropské úrovně, tak abychom zmobilizovali všechny členské státy, abychom mohli společně dosáhnout toho cíle. Thank you very much for the... Děkuji. A teď se podívám na harmonogram. 12. Eh, hm, října probereme eh, návrh na výboru. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy a otázky je 17. října a potom schváleno na našem výboru 8. listopadu a přijetí na plenárním zasedání v listopadu. Další pod na programu je stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří. A tady má slovo Chao Pimenta López. Máte slovo. obrigado, senhor eh, presidente. Procurarei eh, ser, eh, ser breve. Děkuji. Paní předsedkyně, budu se snažit být stručný. Pokud je o tento první návrh textu, vidím tady několik problémů. Eh, Samozřejmě si uvědomujeme důležitost rybolovu v středozemním moři. v středozemí je, to, je tady více než 60 pracovních míst právě eh, v rybolovném sektoru. A je důležité, aby se tedy utváření té rybolovné politiky účastnily všechny zainteresované skupiny, včetně zájmových spolků odborů a tak dále. Je důležité, aby tyto měli možnost eh, přístupu k, prostřed, k evropským prostředkům, eh, které umožní renovaci a modernizaci lodí, zaměstnávání mladých lidí a jejich eh, tedy odbornou přípravu. Je třeba také posílit úlohu žen v rybolovu. Proto tedy tento, toto stanovisko přichází s návrhem minimální mzdy v rybolovném odvětví. Rybolov, jde tedy o rybolov v malém měřítku, který se potýká s největšími problémy. A proto tedy stanovisko doporučuje, aby byl zaveden fond pro mzdové kompenzace pro pokrytí těch období, kdy je rybolov zakázán. Samozřejmě, že musíme také podporovat kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy a konečně je to téma dekolonizace, to je proces, který stále ještě nebyl úplně dokončen v oblasti západní Sahary a to je tedy třeba také zohlednit. Jakékoliv dohody o partnerství s Marokem musí jak všichni víme, respektovat tedy snahy Sahárské demokratické republiky. Čekáme tedy pozměňovací návrhy, my sami také přijdeme s některými pozměňovacími návrhy. Zvláště tam, kde členské státy by měly tedy ratifikovat eh, úmluvu ILO číslo 188, která má dopad na bezpečnost malých plavidel a posádky malých plavidel. Tady tady skončím a rád si vyslechnu příspěvky jednotlivých politických skupin. Uh, thank you, Mr. Lopez. Děkuji. Pan Bach za EPP. Děkuji. Jménem mé kolegyně paní Ribero. pohledu globálních oceánů středozemí reprezentují 1%, tedy ty rybí populace tam nicméně zároveň se vyznačují velkou biodiverzitou a vyskytuje se tu také několik endemických druhů, které jsou velmi ohroženy znečištěním moří, dopadem klimatických změn a také příliš intenzivním rybolovem. Evropská unie má osm členských států kolem Středozemního moře, které mají právní a administrativní zodpovědnost za pobřeží. Španělsko, Francie, Itálie, Slovinsko, Malta, Řecko a Kypr. A tyto země tedy by měly koordinovat své rybolovné úsilí v této oblasti a zároveň úzce spolupracovat s třetími zeměmi v, této, v tomto ohledu. Víme, že Středozemní flotila eh, se stává zhruba z jedna 20 tisíc plavidel a mm, tedy reprezentuje více než 46 tisíc pracovních míst přímo spojených s rybolovem. Problematika rybolovu ve středozemí je velmi složitá. Toto stanovisko se zaměřuje především na malé rodinné firmy eh, a rybáře s jedním plavidlem, plavidlem jejich životoschopnost je nejvíce ohrožena. Tento typ rybářů je schopen používat celé různé typ a druhy rybolovu a náčiní, a to včetně tady těch tradičních metod. Celá řada rybích populací eh, mizí právě kvůli příliš intenzivnímu masovému rybolovu. Víme, že zhruba 50 eh, výlovku není oficiálně registrováno a 80 vykládek není správně zdokumentováno. Zatím tedy chybí dobré a důkladné sdílení informací. Včetně toho, kde vlastně konkrétně jednotlivá plavidla loví. A to všechno vede tedy k nelegálnímu rybolovu, k nelegálním vykládkám a to je další problém. Měli bychom tedy se zabývat především tím drobným rybolovem, který představuje zhruba 83 veškerých rybolovných plavidel, která se plaví ve středozemním moři. Protože tedy zhoršující se situace ohrožuje přežití eh, celých eh, pobřežních eh, komunit, které se již tradičně a dlouho zabývaly rybolovem. Je tedy třeba kolektivně řešit tyto problémy a snažit se o spolupráci, nastavení pravidel společných pro všechny. Řešení této situace si vyžádá eh, zapojení všech zainteresovaných skupin až nevládních organizací přes rybáře, obchodníky, zástupce občanské společnosti a, eh, a tak dále, tak aby tedy toto řešení bylo holistické a integrované a zajistilo životaschopnost rybolovného sektoru. Je důležité zastavit vymírání některých rybích populací a podpořit eh, tradiční způsob života rybářských komunit na pobřeží. Je třeba eh, bojovat proti nelegálnímu rybolovu, a to i na úrovni mezinárodní spolupráce a tedy a to a z úrovně Evropské unie. Tady je důležité upozornit na důležitou kampaně Evropské komise Ryba na každý stůl, ryba pro každého. Pouze zodpovědný a šetrný rybolov a může zajistit přežití tohoto sektoru a zachování a pracovních míst, která se tam nacházejí. Já vítám toto stanovisko, nicméně není dostatečně ambiciozní z mého pohledu a já jako stínový zpravodaj za EPP předložím pozměňovací návrhy a těším se na spolupráci se zpravodajem. Eh, Děkuji. A nyní dávám slovo Flavio Zanonato. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji za dobrou zprávu, za vynikající návrh textu. Toto stanovisko je velmi krátké a omezené na to podstatné. Přesto se podařilo probrat ty nejdůležitější problémy, které se dotýkají sociálního rozměru um, této důležité otázky. Já přenes, přednesu některé pozměňovací návrhy, které eh, jsou také velmi důležité. Některé odstavce eh, posílíme, prohloubíme otázky, které mi obzvláště leží na srdci. Eh, byla předložena strategie kopnově rybích populací a jde o to, aby se rybářům zajistila budoucnost nebo byla jim nabídnuta budoucnost a aby tady byla vnímána solidarita. Aby to bylo úspěšné, musí taková strategie sledovat regionální přístup a to přeshraničně, nejenom omezeno národními hranicemi. Musí být eh, respektována specifika středomoří a nezbytnost koordinace s třetími zeměmi, eh, které také leží ve středomoří. Rád bych zdůraznil, eh, že pracující v oblasti rybolovu potřebují větší ochranu, a to také s přihlédnutím ke zvláštní charakteristice této práce. Na eh, rybolovných plavidlech dochází eh, k velkému počtu eh, nehod a také k onemocnění fyzický, k fyzickým i psychickým onemocněním a, a, a toto prostředí je nebezpečné. Dále se musí rozlišovat mezi eh, pracovní dobou, eh, dobou volna, eh, dopadem na bezpečnost a zdraví. Je to obtížné, protože doby odpočinku často nejsou dostatečné a rybolovná plavidla musí mít dostatek prostoru pro rekreaci, musí tam být dostatečné vybavení a velmi často existují neformální, nekonvenční pracovní vztahy a zároveň je potřeba zajistit minimální mzdu pro rybáře. A také je třeba respektovat doby, kdy je zakázáno provádět rybolov a to je potřeba efektivně eh, započítat i do eh, důchodu eh, a dalších dávek. Minimální mzdy musí být důstojné na dostatečné úrovni. Musí se do toho zapojit také sociální partneři jednotlivých členských států. Rodinné podniky potřebují podporu. Důležité je posílit také roli žen v odvětví, tak a, odvětví musí být atraktivní i pro mladé lidi, aby zůstali v pobřežních regionech a aby byla zajištěna teritoriální soudržnost. Lépe musí být nakládáno s evropskými prostředky pro námořní záležitosti a rybolov, tak aby byly zohledněny potřeby Středomoří. Je tady celá řada iniciativ, které mají pozitivní dopad, nebo by mohly mít pozitivní dopad na uh, sociální situaci a pracovní situaci a které odpovídají uh, potřebám Středomoří. Například jde o spojení rybolovu a cestovního ruchu. Tedy rybolovné lodě by mohli využívat i turisté nebo eh, nějaké osoby, které chtějí provádět studie na moři. Multidisciplinární vzdělávání musí být posíleno, je třeba harmonizovat eh, rybolovné aktivity eh, ve všech jejich oblastech a je potřeba nastavit nástroje na to, aby bylo možné získávat nové poznatky a znalosti. V mnoha zemích ještě nejsou specifické školy pro rybáře nebo osoby pracující na moři a je potřeba investovat také do flotil, aby eh, produkční řetězec mohl být vylepšen, je potřeba spořit energie a je třeba být inovativní, aby vše bylo sledovatelné tedy zejména rybolovné produkty mám na mysli. Eh, nelegální, nedeklarovaný rybolov působí velké škody rybolovným populacím a škodí také zdraví rybářů. Populace musíme chránit. Nadměrný rybolov nebo nelegální rybolov musí být pod dohledem, nebo potřebujeme eh, takový eh, dohledový systém, abychom mohli dohlížet nad rybolovnou činností ve spolupráci eh, s pobřežními složkami. Musíme vytvořit důvěru u spotřebitelů, aby se spotřebitelé mohli chovat zodpovědně. Důležité je zdůraznit také úlohu rybo, rybářů. Rybáři musí být zapojeni do tohoto úsilí a Eh, je tady důležité, že někteří rybáři mají eh, kořeny migrační a hrali také a hrají důležitou roli při záchraně imigrantů, kteří přichází do Evropy přes Středomoří. A to musíme zohlednit, protože oni velmi přispěli k záchraně lidských životů. Děkuji zpravodaji a doufám, že spolupráce bude dobrá s ostatními stínovými zpravodaji. A v tuto chvíli děkuji. Děkuji. EKR má někoho? Pan Gerike? Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jde o zprávu z vlastní iniciativy o eh, stavu rybích populací a sociálně-ekonomické situace v odvětví rybolovu. Ve Středomoří německé přísloví říká, tedy Eh, je to takové rybářské přísloví, které hovoří o tom, že musíme hovořit k věci. A myslím si, že my se tady shodneme. Musí být eh, Musíme být na srdci budoucnost těch drobných eh, rybolovů, rybářů a jejich rodin. Je to 60 pracovních míst ve Středomoří. A Není to eh, problém, pokud jde o budoucnost rybích populací, protože nadměrného rybolovu se dopouštějí jiní, eh, velký průmysl. A tam opět nám pomůže, když budeme mít větší počet menších eh, lodí. Oni potom jich potřebují méně a přitom uh, ryby populace nešetří. Oni prostě jenom vydělávají peníze, takže v tomto případě sociální rozměr je i ekologický. Kdo chce budoucnost pro drobné rybáře, potřebuje velké ekologické uh, záměry pro rybí populace. A Evropa tady má ještě velký kus práce před sebou. Potřebujeme spravedlivé rámcové podmínky pro uh, drobné uh, podniky, spravedlivé daňové podmínky, uh, pod, uh, podpora investic a tak dále. Tady proto musí musíme vytyčit rámec ve Středomoří a i v, na Baltu. Děkuji. Thank you. Děkuji za Alde. Zde máme paní Harkin, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat zpravodaji za jeho stanovisko. Domnívám se, že to je opravdu velice dobrý výchozí bod pro naši práci. Dovolte mi obecnou poznámku téma rybích eh, populací ze středoměří je opravdu něco, o čem bychom se měli zamišlet. Už jsme zde slyšeli čísla a také komise zde má co říci. Více než 90 analyzovaných populací eh, ryb je nadměrně vylováno a, eh, vylováno a hrozí jim, že skolabují. Takže není zde jenom problém Eh, na který poukazují rybáři, ale i vědci. A proto komise tady eh, přišla s tím eh, krokem, o kterém už zde hovořil předřečník. Takže přesto, že to není v našem rozsahu působnosti, je to téma, které má obrovské dopady environmentální. My se zabýváme tématy zaměstnanosti. Je zde také potenciál velkých ztrát pracovních eh, míst a poškození situace v pobřežních eh, obcích. Je zde několik možných řešení z eh, hlediska životního prostředí, ale my zde řešíme problematiku zaměstnanosti a proto musíme hledět na potenciál v oblasti zaměstnanosti a hrozby Eh, ztráty zaměstnání organizace jako Europeš nebo Life Ten, které zastupují eh, menší rybáře, zde musí hrát opravdu významnou roli. Souhlasím s pravodajem, který hovoří v prvním odstavci o tom malém eh, rybolovu, mm, malém rozsahu, o tom už také No, hovořili předřečnice a já si myslím, že se zde dobře dohodneme o této problematice. Také souhlasím s tou eh, dvojkou, že zástupci rybářů, jejich organizací a pobřežních obcí by měli být zapojeny do systému rozhodování. Se zpravodem bych ráda diskutovala o tom, jak můžeme eh, propagovat obnovu flotil a propagovat rybářství mezi mladými lidmi a nabírání těchto pracovníků a přitom snižovat ty dopady. Protože není to nemožné, ale no to sice navrhuje, ale měli bychom se zamyslet nad tím, jak toho tedy dosáhnout. Myslím, že se musíme také zaměřit na bezpečnost ochranu zdraví při práci, už zde byly například změněny záchranné vesty a podobně, ale měli bychom k tomu přistoupit šířeji, také z hlediska Eh, pracovní doby, eh, ochranných osobních pomůcek a podobně. Myslím si, že máme v jednotlivých státech různé tradice, ale možná, že bychom se na něčem eh, dohodli, tak abychom zde vyslali nějaký signál společný. Potom ten fond pro kompenzaci mest. Ale já jsem se dívala na tu druhou část, kde se hovoří o tom, že ta období, kdy je rybolov zakázán, by byla považována za e, pracovní dobu z hlediska nároků sociálního zabezpečení a penzijního zajištění. V e, některých členských státech to tak je zařízeno, když například lidé musí opustit práce, starat se o rodinného příslušníka. Já vím, že toto je trochu jiná situace, ale možná taková paralela, která stojí za zmínku. A potom rozhodně podporuji myšlenku kolektivního vyjednávání a jeho propagace. Měli bychom také něco říci o pracovních podmínkách rybářů z třetích zemí, protože i moje země, která tedy není středomořská a ani k tomu středomoří nemá blízko, tak eh, přesto předpokládám, že Eh, ty pracovní podmínky na našich lodích se výrazně neliší od středomorských, takže já děkuji panu zpravodaji a těším se na pozměňovací návrhy. Děkuji. Za zelené tady nikdo není. Za EFDD tady také nikoho nemáme. Takže pan Martán, prosím. Nebo ne? Prosím. Vy máte slovo. Děkuji vám. Děkuji zpravodaj, já budu velmi stručná. Bohužel naše návrhy nebývají nikdy zohledněny a ani vyslyšeny. A to mě opravdu mrzí, protože já, my každý den jsme v kontaktu s občany, jsme v kontaktu s lidmi, setkáváme se s pracovníky, s podnikateli i s rybáři a já jsem se s několika z nich setkala. A já doufám, že si uvědomujete, že budoucnost tisíců italských rodin závisí na rybolovu, který se potýká s hlubokou krizí a zdá se, že zde není východisko. Pak jsou zde takové ty nesmyslné projekty a projevy z Bruselu, které zde vznikly, na, které se řeší například požadovanou délku určitých škeblí a pak prostě naši rybáři nemůžou žít normální život. A když potom ještě zohledníme, že se zvýšily výrobní náklady a že naši rybáři také vlastně se potýkají s konkurencí z třetích zemí, kde nemusí zohledňovat ta přísná pravidla EU, tak je vidět, že rybáři opravdu jsou v těžké situaci. A hlavně ty malé podniky, malé rodinné podniky eh, tvoří velkou část rybářské flotily u nás. A za posledních deset let zaměstnanost rybolovu se snížila o 40%, a zatímco výrobní náklady stouply o 53%. A to je opravdu signifikantní číslo. A už nastala doba, kdy EU konečně musí skončit s legislativou, která bude vytvářena proti rybářům a bez nich. Spíše je třeba jim pomoci. Takže jde teď o to, podle mého názoru, a v části se to také odráží ve stanovisku, aby se usnadil přístup rybářů k evropským prostředkům. Je třeba podpořit malé podniky při udělování úvěru, protože takto bude možné zachránit tisíce pracovních míst. Je třeba podpořit mladé při budování e, podniků v této důležité oblasti, italském rybolovu. To jsou snadné, jasné a základní priority, a snad by mohly znamenat i určitou naději pro naše rybáře a svět rybolovu. Děkuji. Děkuji vám. Pane Lopezi, vy jste chtěl něco stručně doplnit? Ano, děkuji, jenom velice stručně. Samozřejmě některé ty eh, kritické hlasy, které zde zazněly a body chápu také s ohledem na text, který musí být krátký. A toto je vlastně jenom takový první návrh. A samozřejmě nebylo možné do něj zahrnout úplně vše. Je důležité také zohlednit životní prostředí, přírodní zdroje, přírodní dědictví, více se ho vážit. A můžeme říci, že to možná bude výrazněji potom v tom dokumentu e, výboru pro rybolov. Ale důležité téma jsou ty náklady na rybolov a jak to sladit s problematikou aspektu udržitelnosti. A pak zde zazněla také jedna otázka, kterou jsme se rovněž zabývali. Sice, že v posledních letech se zvýšily eh, výrobní náklady a zatímco výnos se snížil. Možná, že ne ve všech zemích, ale například v zemích jako je Portugalsko, tak před několika lety vlastně došlo k poklesu rybích populací. A to znamená potom větší náročnost pro rybáře, musí mají větší náklady na to, aby ulovili stejné množství ryb jako předtím. Potom se ta ryba prodá a v, při tom prodeji existují ziskové marže, které bývají mnohem vyšší než to, co si rybáři můžou vydělat. To jsou tedy také všechno relevantní otázky. Já vám děkuji za příspěvky stínových zpravodajů. A my se pokusíme potom společně vytvořit dobrý kompromis, který bude znamenat i kompletnější text, i když je e, samozřejmě stanovisko omezené rozsahem. Děkuji. Huta pro pozměňovace návrhy 20.10. E, přijetí 8. prosince, hlasovat e, v příslušném výboru únor 2017 a datum na plénum ještě nemáme. Nyní tedy přejdeme k úplně jinému tématu a také k jinému předsedovi. Und die Sprache wechselt auch. Jazyk předsednictví se nám změnil. Herzlichen Dank, Marita. Maritě za to, že mě zastoupila až do tedy bodu programu 12. Já vás žádám tedy o schovývavost, my ale eh, potřebujeme využít to zbytku času, který máme, takže já nebudu dlouho mluvit, chci jenom představit pana Fonse Leroa, který je novým předsedou Evropské sítě veřejných služeb eh, zaměstnanosti a má za sebou dlouhou kariéru ve eh, v lámském ekvivalentu těchto služeb. My vás tady tedy vítáme a gratulujeme vám k je to náročné, ale také jistě velmi zajímavé nové pracovní pozici. A ještě několik tedy eh, podkladových údajů od roku 2014 existuje tato síť VHS, VSZ, která tedy je velice důležitá tam, kde jde o a, učení na základě srovnávání a, a porovnávání, protože je důležité, abychom měli dobře vzdělané pracující, to je důležité pro integraci těch, kdo jsou v tuto chvíli nezaměstnaní, nezaměstnaní je to důležité i pro integraci uprchlíků na trhu práce a proto bylo velmi dobré, že jsme na evropské úrovni zorganizovali platformu, která umožňuje výměnu informací na toto téma A k tomu má tady také co říci zástupce komise, já ho tady chci eh, přivítat. Vím, že pan Holcwart je velmi zapálený pro tohle, tohle téma a já se tedy těším na další diskuzi a nyní tedy předávám slovo za účelem prezentace. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za toto pozvání. Pro nás je to skvělá příležitost představit, jak funguje Evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti. Jak vidíte na té prezentaci, já se chci věnovat především třem hlavním a důležitým tématům. Za druhé, za prvé, Doposud tedy na tomto poli veřejných služeb zaměstnanosti fungovala celá řada různých organizací a většina z nich se tedy zabývala harmonizací nabídky a poptávky po pracovních místech. Některé tyto organizace však také byly schopny aktivně prosazovat určitou politiku zaměstnanosti na trhu práce, například tam, kde jde o učňovské školství, výplatu dávek v nezaměstnanosti, případně rekvalifikační strategii. Všechno tohle ale vlastně slouží dosažení dvou hlavních cílů. Tím prvním cílem je sladění nabídky a poptávky na našem místním trhu práce na našem, a také na národním a evropském. To je tedy to hlavní, co děláme harmonizace nabídky a poptávky, obsazování prázdných pracovních míst pracovníky. Existence této sítě znamená, že tedy vlastně máme také co dočinění s implementací evropské strategie vytváření pracovních míst. Máme tedy dva, dvě oblasti, ve kterých fungujeme, ale cíle společné. V důsledku hospodářské krize z roku 2008 a také v důsledku nové strategie Evropa 2020 bylo nutné udělat celou řadu naprosto zásadních reform toho, jak eh, fungují veřejné služby zaměstnanosti. Například naučit se být takovým a zprostředkovatelem uzavírat partnerské dohody se soukromými firmami, které poskytují služby zaměstnanosti. Prostě bylo třeba reformovat celou řadu věcí. A každá služba veřejné zaměstnanosti si obsadila určitý podíl na trhu. A to jak ve vztahu k uchazečům o místa, tak i k zaměstnavatelům, kteří místa nabízejí. A toto postavení na trhu je stále posilováno. Chtěl jsem tedy říct, že jde o skutečně heterogenní pojetí. Naše evropská síť je řízena výkonou radou, ve které zasedá zástupce každého z členských států, včetně Islandu, Norska a Švýcarska, kteří fungují jako pozorovatelé. Zasedání připravují vždy naši poradci a v tuto chvíli řešíme tři hlavní výzvy. Za prvé, co můžeme udělat v boji proti nezaměstnanosti mladých a jak co nejlépe využít tu záruku pro mladé. A já musím říct, že v mnoha zemích už to prostě není priorita. Některé země se nyní orientují spíše na starší uchazeče o místo, ale pořád ještě tedy řeší i problém s tím, jakou práci nabídnout mladým uchazečům. Druhým takovým problémem, a k tomu jste také slyšeli doporučení, je dlouhodobá nezaměstnanost. To je tedy opravdu velký problém pro celou řadu členských států. A za třetí si klademe otázku, jak zaintegrovat se na trhu práce. To je také velmi důležité. Když jsem tedy slyšel ta předchozí vystoupení, myslím si, že záruka k získání dovednosti může hrát velmi důležitou úlohu, je dokonce ještě důležitější než ta záruka pro mladé. A to protože vlastně se týká průřezově všech zaměstnaných v jakémkoliv věku. A my bychom si měli uvědomit, že náš lidský kapitál je takovým největším bohatstvím v Evropě. Měli bychom tedy se soustředovat na eh, zachování kvalifikací nejenom žadatelů o práci, ale také těch, kteří již jsou zaměstnáni. Jak postupujeme? Pokud je o to vzájemné vzdělávání, vzdělávání srovnáváním, tak jsme se tady poučili vlastně z našich zkušeností se vzděláváním do posud a z toho vzájemného srovnávání. A to je tedy také, vlastně to učení se srovnáváním je také hlavní náplní práce naší sítě v současnosti. Začínáme vždy kvalitativním a kvantitativním vyhodnocením toho, jak se tedy jednotlivé projekty vedou. Není to jenom kvantitativní a kvalitativní, ale eh, také tedy používáme metody sebehodnocení a, a tady žádáme také srovnatelné organizace, aby vyhodnotili fungování té, kterou hodnotíme. A na základě těchto eh, analýz se snažíme identifikovat ty dobré příklady, hodné následování A to tedy vlastně v těch oblastech, o kterých jsem tady hovořil, tím třetím pilířem. Poté tedy, co provede eh, ta příslušná organizace sebehodnocení, následně ji hodnotí srovnatelné organizace, my to tedy všechno vlastně schrneme, navrhneme akční plán toho, jak odstranit zjištěné slabiny. A tyto slabiny je možné řešit různým typem vzdělávání, bilaterální vzdělávání, vzájemné vzdělávání a podobně. To je tedy jádro toho našeho projektu vzdělávání srovnáváním. Mohli byste říct, že tu máme takové tři hlavní výzvy. Takovým tedy vynikajícím modelem fungování služeb veřejnosti jsou služby, které fungují eh, způsobem, a který je transparentní a je jasné, jak ta služba funguje. Za druhé, je třeba opravdu odvádět nějakou konkrétní práci je třeba eh, být schopen řešit problémy, se kterými se potkáváme na trhu práce. A za třetí, je třeba být aktivní. Je třeba být schopen rychle zareagovat na ty různé problémy, se kterými se na trhu práce potýkáme. A jedním z hlavních problémů je přechod. A to není jednoduché. tady z té pozice aktéra na trhu práce do pozice aktivního hráče na trhu práce, který aktivně spolupracuje s ostatními aktéry, ať už jsou ze soukromého nebo veřejného sektoru. A společně tedy řeší problémy trhu práce. To znamená, že máme-li prosazovat aktivní politiku na trhu práce, musíme také spolupracovat například s nevládními organizacemi a podobně. To jsou tedy ty tři strategické výzvy, které jsou základem našeho procesu bench learning, tedy učení srovnávání. Pokud je o užitou metodiku, já jsem tedy řekla, že vycházíme z kvalitativní, kvantitativního vyhodnocení, a hodnocení srovnáním, a pak tedy identifikujeme ty nejlepší příklady, vypracujeme akční plány, nabídneme příklady vzájemného vzdělávání a pracujeme na kontinuálním zlepšování. Takže to je opravdu dobrá metodika k tomu, abychom zlepšili to, jak fungují služby veřejné zaměstnanosti. A jak to vypadá dnes? Všichni členové naší sítě již pro, používají metodu bench learning, tedy učení se srovnáváním. A mají jasno o tom, jaké postavení na trhu práce skutečně zaujímají. A nyní tedy plánujeme přechod do té druhé fáze, protože jsme již identifikovali slabiny i nejlepší postupy. A nyní bychom tedy měli přejít do té druhé fáze, a pracovat právě na těch slabinách. Prostřednictvím podpory těch služeb, které si vedou dobře. A to i v těch eh, oblastech, které jednoduché nejsou. Učení srovnáváním se osvědčilo, což bylo například vidět na semináři, který jsme organizovali minulý měsíc s našimi dánskými kolegy v Kodani. A i když to nezaštítila Evropská komise, dostavili se zástupci téměř všech evropských služeb, veřejných služeb zaměstnanosti. A to je taková známka toho, že to učení srovnáváním se opravdu vede ke zlepšení výkonu. A pokud všechno bude fungovat podle očekávání,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 to byla vyjádření některých našich kolegů, A dovolte mi tedy schrnout naše aktivity. Prostřednictvím procesu učení se srovnávání se tedy jednotli, je tedy možné vlastně reformovat ty jednotlivé sítě. Ty sítě se Eh, rekonstituují tak, že odpovídají potřebám země, ve které fungují. Za druhé, vede to ke zlepšení výkonu těchto sítí. A skutečnost, že pracujeme na základě ověřených faktů, je takovou zárukou pro naše kolegy, že opravdu mohou zlepšit své fungování. Takže i to je tedy takové pozitivum. A hlavním cílem je nabízet lepší služby našim zákazníkům, ať už jde o občany nebo zaměstnavatele. Není to tedy nějaká bench learning, není tedy nějakým trendem nebo metodikou, je to spíš nový způsob uvažování, na základě kterého se poučíme vzájemně ze svého fungování. A jedním eh, z základů úspěchu learningu je eh, vzájemná důvěra. My totiž dáváme každé té síti důvěru v tom smyslu, že eh, věříme jejímu sebehodnocení. A je-li prováděno srovnávání podobných organizací, tedy to tzv. peer review, tak zase za plného vědomí, že tedy ten hodnotící eh, je schopen provést skutečně kvalifikované hodnocení. A i to je vlastně založeno na důvěře mezi kolegy. Já, kolegové, tedy považuji důvěru za takový základ celé Evropské unie. A tato klíčová hodnota je také klíčovou hodnotou v případě bench learningu. Nejsme tady proto, aby... Tady tento, ten bench learning. neexistuje proto, abychom na někoho ukazovali prstem. Ne. Chceme vytvářet prostředí založené na důvěře, prostředí, které všem umožní ještě zlepšit své fungování, protože i ty nejlépe fungující sítě pořád ještě mají co se učit. Je to také způsob, jak eh, budovat takové mosty mezi službami veřejného zájmu, a tak, aby byly schopné spolupracovat přeshraničně a na evropské úrovni. A samozřejmě Benchlearning lze použít i v jiných oblastech. Je to tedy přístup ze zdola nahoru, založený na důvěře, ale zároveň transparentní, protože my tady ukazujeme tedy, že tento přístup může být skutečně přínosný. Takže závěrem. To je něco, co se objevilo v tisku včera nebo dnes ráno. Tady bylo to vytištěno, takže to je naše čerstvá brožura na téma bench learning. A Ralf a já jsme tady k dispozici, abychom odpověděli na vaše otázky, připomínky a podobně. So, recht Dank. Výborně, děkujeme. Vzhledem k časovému omezení máme už jenom sedm minut a dvě minuty na reakci, takže vlastně máme pět minut tak to nemůžeme už moc hlubokomyslně diskutovat. Proto dotazy na oba odborníky otevírám diskusní kolo a já bych s ním začal. Zajímal by mě vztah PES a EURES. Tam mi úplně není jasné, jak to souvisí a jaká tam existuje spolupráce. Další otázky. Za EPP první kolo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám také několik otázek pro naše řečníky, velmi rychle. Jakým způsobem eh, vnímáte soulad času pro změnu zaměstnání a doba eh, do vzdělání eh, těch, kdo hledají práci? Jak integrovat mladé lidi na pracovní trh? E, i když se požadavky ze strany zaměstnavatelů tak hodně rychle mění, neboli mění se ta pracovní místa. E, ukazoval jste seminář z Kodaně, kde jste se všichni sešli, ale mě by zajímalo, jak se vzděláváte, tak aby došlo e, k homogennímu vzdělávání napříč všemi členskými státy. Děkuji. Děkuji. Emilian Pavel. Děkuji. Budu stručnější, než jsem vlastně původně chtěl. A dlouhodobá nezaměstnanost a imigranti, to je téma, které jsem chtěl eh, zmínit. Kde vidíte eh, hlavní eh, problémy v rámci VSZ, pokud jde o ty hlavní problémy? Vnímáte to jako, dlouho, tedy pokud jde o dlouhodobou nezaměstnanost, a imigranty tak je to skoro to stejné, protože ty musíte teprve vzdělat a u migrantů navíc vyvstává otázka eh, naučení se jazyka, kulturní věci a tak dále. A v mé zemi máme velký problém s nedostatečným financováním a máme málo eh, pracovních sil, které mohou odvést velký objem práce, které tady máme. A máme mnoho pracovních míst, kde je potřeba se vypořádat celkou administrativou a ne každý to zvládá. A když se podíváme na přistěhovalce, tak byly vytvořeny rychle pracovní místa pro policisty, šlo mnoho peněz na budování hm, bohužel různých plotů kolem členských států, ale na integraci se vydává příliš málo finančních prostředků. A hm, nakonec by mě zajímalo, jak vypadá přesně spolupráce s soukromými eh, pracovními úřady. Ty vydělávají eh, velké peníze. Proč si lidé vybírají tyto soukromé pracovní úřady a ne ty národní? A jak to vypadá ve v členských státech, kde um, s, se to většinově řeší přes eh, soukromou sféru než přes veřejnou. Můžete to porovnat? Děkuji. Další otázky? Antea McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Je obtížné, abych hovořila stručně, ale velmi se o to pokusím. Musím říci, že vítám bench learning, benchmarking, učet se z nejlepších postupů, přístup založený na eh, důkazech a tak dále. To je dobré. Každá země se samozřejmě eh, odlišuje a v mé zemi je to tak, že naše potřeby jsou nejnižší ze všech. Um, um, máme asi 5% těch mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní, ale máme také 700 tisíc prázdných pracovních míst. A e, mě by zajímalo, jakou práci odvádíte, pokud jde o spolupráci se školami, univerzitami a, e, zaměstnavateli, podniky, tedy aby se identifikovaly potřeby pracovního trhu a jakým způsobem e, můžeme, můžou školy vlastně doplnit tu mezeru tam, kde je poptávka na pracovním trhu. další řečnice, jenom dvě. Eh, krátké otázky. Tady ve vaší brošuře uvádíte, že bench learning má potenciál velmi snížit nezaměstnanost a nedostatek eh, kompetencí. Eh, ta další část, a asi i ta první, ta se to týká také, ale když jsem vás tak poslouchala, tak, mě, tak mi připadá, že se hodně zaměřujete na otázku dodávky, na, na část dodávky a mě by zajímalo, jestli pracujete také s poptávkou. A potom eh, opět vycházím se z jeho komentáře v té eh, brožuře. Vy poprý pomáháte členským státům, eh, aby vytvářely reformy. Můžete nám uvést jeden nebo dva příklady? Děkuji. Další řečnice. Děkuji. Za prezentaci bylo velice zajímavé dozvědět se něco o benchlearningu. Mám vlastně mnoho otázek, ovšem nejdůležitější je tato. Ehm, tyto eh, orgány eh, veřejných služeb zaměstnanosti mají pomoci eh, lidem nezaměstnaným a mě by zajímalo, jakým způsobem schromažďujete údaje, jak přivedete občany k tomu, aby vám odpověděli na vaše otázky. V jaké fázi toho procesu do toho zapojíte občany? Děkuji, Jean Lambe tady není, paní Agia tady taky není. EFDD, ENFD, ENF e tady taky není. Máte nějaké otázky, ne? Pan Leroy? Pokud nám dají tlumočníci pět minut, tak budeme mít dostatek času na zodpovězení. Mm, ano, děkuji vám eh, za to, že jste projevili velký zájem o tuto oblast veřejných služeb zaměstnanosti. Pane předsedo, vy byste měli být také integrální součástí veřejných služeb zaměstnanosti, zvláště eh, když my vlastně můžeme být opravdu v té výkonné roli na pracovním trhu a můžeme zde interagovat s nejrůznějšími aktéry, tak je důležité, aby to právě bylo řízené veřejnými službami zaměstnanosti, které rychleji a lépe budou zbližovat nabídku a poptávku, než tomu bylo v minulosti. Několik otázek podle mého názoru vychází z té skutečnosti, že bychom měli také přejít o toho, kdy zbližujeme nabídku a poptávku na základě nějakých diplomů a kvalifikací i na základě různých dovedností a zohledňovat také dovednosti Eh, nejenom té stávající, ale i budoucnosti v rámci New Skills Agenda. To řešíme v rámci našeho eh, vzdělávání standardního i eh, profesního a i v tom našem systému. A my zde máme například spolupráci malckých veřejných služeb zaměstnanosti a veřejných služeb zaměstnanosti z mé země. Zatím je to tak, že jsme zde první v Evropě, kteří mají opravdu ten systém eh, založený na kompetencích. A také mám zde výsledky práce francouzských kolegů. My jsme udělali opravdu ten matching systém založený na těch kompetencích. A Malta posílá svoje volná místa a životopisy do naší služby VDA B a my je dáváme dohromady, ta volná pracovní místa a CVčka a posíláme to zase zpátky na Maltu. A to je vlastně spolupráce dvou malých e, agentur veřejných služeb zaměstnanosti, ale máme podobný přístup k věci, ale přitom nemáme prostředky na to, abychom si vytvořili náš vlastní e, e, systém, ale máme zde možnost vytvořit ten společný systém. A ve spolupráci s kolegy z Malty a s jejich zkušenostmi jsme zlepšili ten náš systém. Takže to byla situace přínosná pro všechny, pro naše uchazeče, i zaměstnavatele, i pro ty malcké. A tento způsob by se měl rozvíjet i více v budoucnosti, takovýto způsob spolupráce. To je jeden z příkladů, jak lze spolupracovat na základě výhod, eh, které nabízí eh, jedna z veřejných služeb zaměstnanosti v jedné země, zase jiné. A jedna z největších výzev v této oblasti, a to souvisí s tou poslední otázkou, která zde zazněla, že eh, u některých veřejných služeb zaměstnanosti došlo k reformám, byly nezbytné, že je třeba zde mít také výrazné a silné služby pro zaměstnavatele. Nejde o to, že lidé, kteří hledají práci, například takoví, kteří hledají dlouhodobé práci, nebo mají nízkou kvalifikaci, nebo jsou velmi mladí, pokud nemáte také eh, dobrý vztah k zaměstnavatelům a mnoho veřejných služeb zaměstnanosti eh, řešilo dobře tu dlouhodobou nezaměstnanost, ale měli málo kontaktů se zaměstnavateli. No a tom spočívá jedna z těch hlavních reform, zde tedy vytvořit také silnou vazbu na ty zaměstnavatele, tak aby naši uchazeči o práci měli lepší příležitosti na trhu práce. A v souvislosti s tím jeden z klíčových prvků, a tím reaguji na vaši otázku, že bychom měli dělat to, co dělá i soukromá eh, sféra, takzvaný co-creation. To znamená nevytvářet eh, služby z našeho pohledu, ale eh, z toho pohledu, co potřebují ti, ti uchazeči a ti zaměstnavatele. A to bylo to hlavné poučení ze záruky pro mládež. Jistě tam bylo to, to, to doporučení, že bychom všechny měli jako eh, informovat a vyzvat a zasáhnout. To bylo logické, ale tam také právě bylo uvedeno to, musíte zapojit eh, uchazeče o práci a zaměstnavatele při vytváření služeb zaměstnanosti. A právě skrze tento aspekt eh, záruky pro mm, mladé jsme zlepšili naše služby, jsou lépe střižené na míru, jsou učenější než kdy předtím. Takže to je jedno z poučení. A kdy i s jinými službami zaměstnanosti přemýšlíme na to, jak nastavit dobrou spolupráci. Je tady o to, že na každou otázku, i tu vaší otázku týkající se dlouhodobé zaměstnanosti a integrace uprchlíků, máme zde osvědčené postupy a pokud je budeme schopni objevit a rozšířit, tak budeme moci všude v Evropě zlepšit eh, naši politiku pracovních trhů v Evropě a naše společné strategie. Dlouhodobá nezaměstnanost a problematika uprchlíků. Zde je jedna společná záležitost, protože tam je, jsou různé rodné problémy. Není to tak, že mají e, jsou velkou vzdálenost od pracovního trhu, kterou musí e, překonat, ale třeba uprchlíci mají také další problémy, které musí řešit jazykové, kulturní, e, při dlouhodobé nezaměstnanosti i například zdravotní, Eh, psychologické překážky. Je zde tedy několikanásobné problémy a veřejné služby zaměstnanosti to neumějí řešit. Měli bychom tedy spolupracovat i třeba se soukromým sektorem, tak aby ten komerční, jak s tím komerční sférou, tak s neziskovkami. To je jediná cesta, jak vytvořit otevřený integrovaný systém služeb, pro dlouhodobě nezaměstnané a pro uprchlíky. A zde je pro mě největší výzvou to, jak vyřešit, abychom měli dobrý, integrovaný servis právě pro tyto skupiny zákazníků. Děkuji. Děkujeme. Velice eh, vám děkujeme. Omlouváme se, že zde bylo tak málo času, ale myslím si, že téma jako takové je koncipované tak, že se zde asi nevidíme naposledy na tomto výboru a že příští rok jistě využijeme té příležitosti se tím opět zabývat a sledovat také další pokrok eh, v rámci sítě PES a možná také detailně zde v tomto výboru se seznámit s činností toho, této sítě a také eh, šíření zkušeností. Děkujeme přednášejícím i diskutujícím, přejeme vám dobrou chuť a pěknou polední přestávku. Uvidíme se odpoledne.